Mes chers collègues, bonjour. Comme vous pouvez... Vážení kolegové, dobrý den. Jak vidíte, jsem v plné kondici. Měla jsem trochu nějaké problémy ve Štrasburku, ale teď už je to lepší a mohu vás ujistit, že vaše předsedkyně je na nohou a bude pokračovat eh, takto na nohou až do konce volebního období. Eh, každopádně doufám, že eh, ten výjezd do Polska proběhl dobře. Vedl to pan Van den Kamp. Přivezl jste nám nějaké sušenky? Ne, jako obvykle. Děkujeme, pane Van den Kampe. Myslí jenom na sebe, ne na výbor. Aniž bychom ztráceli čas, přijetí pořadu jednání můžeme ho přejmout, pokud nejsou námitky. Nejsou námitky, výborně. Sdělení předsedkyně. Žádná nejsou, máte štěstí. A nyní hlasování. Ověřím, zda máme potřebné kvórum k hlasování. Zahajuji hlasování elektronicky a paní Bilbao nemá svou kartu, bude tedy eh, zdvihat ruku. A eh, paní Manesku, vítejte v našem výboru, také nemá kartu a také tedy bude hlasovat s dvižením ruky a také zdravím pana Salinyho. Tak prosím. EKR eh, e je tady jeden navíc. Pane Roberte Zíle, ve vaší skupině je jeden člověk navíc, tak se dohodněte. Takže to je v pořádku. Eh, zahájíme hlasování. Zpráva pana Ismaila Ertuga. Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii. Eh, kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis dva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pane Zíle, omlouvám se, jenom bych si chtěl postěžovat za EKR, protože nás je šest ve výboru Tran Peter Lundgren se k nám přidal. Pak je tady Tomáš Porba, který sedí vepředu, takže je nás šest, je to správně. Máme šest členů, dnes eh, tady jsou čtyři řádní členové a dva náhradníci. Takže, pane Zíle, je pravda, že je vás teď už šest, ale můj elektronický systém se nezměnil. Eh, nezměnil se software a v tom softwaru je stále uvedeno, že máte jeden hlas navíc, pokud jde o poměrný, poměrné zastoupení jednotlivých skupin. A pokud mi nevěříte, můžete se přejít podívat do toho stroje. A vy tedy věříte softwaru nebo demokracii, paní předsedkyně? Tak, pane Zíle, já velice věřím v demokracii, ale nezahájím eh, eh, hlasování tak, že budu to tady počítat jednoho po druhém. Pokud máte jednoho navíc, eh, protože jste mezi tím změnili počet poslanců, tak je započítáme. Souhlasíte? Vidíte, že mi záleží více na demokracii než na robotech. Tak. Takže ještě jednou. Začneme od začátku, eh, nebo budeme pokračovat. Kompromis 2 je přijat a nyní eh, návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3. Chcete ověřit? Dobře, zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 53, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Osmnáct pro, 14 proti. Máte pravdu, pane Salíny, návrh je přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tady to je těsné. Ověříme hlasování o kompromisu 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis 3 je zamítnut. Ale paní Bilbao, vy jste hlasovala pro nebo proti? Pro, takže to je 17. A paní Manesku má kartu, takže ta odhlasovala. Takže je to přijato nakonec. Máte štěstí, pane Ertugu. A u EKR jsme započítali 6 hlasů. Návrh 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV 7. Pro? Proti? Zdrželi se? EPP jak hlasuje?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 Není to jasné, budeme hlasovat elektronicky. Návrh 68. Končím hlasování. Tak je to přijato. Musíte lépe zvedat ruku. Envy 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Asi přijato. Přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Děkuji, pane Kune. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme hlasování o návrhu 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Paní Bilbao hlasuje pro. Dobře, takže je to přijato. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE A pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 17 pro, respektive kompromis 17. Děkuji za opravu. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 12 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 16 pro, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se, to je těsné. Budeme hlasovat elektronicky o návrhu 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 18 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 19 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 25 pro. Proti. Zdrželi se. Není to jasné. Ověříme to. Zahajuji hlasování o návrhu 25. 25. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Návrh 35 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 21 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 42 pro? Proti? Zdrželi se? EPP hlasuje jak? Hlasuje pro? 42. Tak ještě jednou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 22 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A už přímo přecházíme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Paní Bilbao hlasuje pro. 29 pro, 6 se zdrželo. Gratulujeme, pane Ertugu. Vaše zpráva je přijata. Pokračujeme dál. Návrh nařízení, jimž se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027. Je to stanovisko pro výbor ITRE a naší zpravodajkou je paní Klune. Dobré eh, odpoledne, paní Klune. Ještě moment. Pokud chcete diskutovat, tak prosím opustíte sál. Paní Klune, máte slovo. Merci, madame. Uh, yes, the digital Europe... Ano, program eh, Digitální Evropy 2021 až 2027. Toto je vlastně stanovisko eh, výboru pro výbor ITRE. My bychom velmi eh, vítali, eh, kdyby komise vytvořila tento digitální program a souhlasíme se stěženími eh, cíly, to znamená podpořit digitalizaci evropského hospodářství a je zásadní, aby se Evropa stala globálním lídrem v tomto ohledu, aby zvládla technologickou revoluci aby naše hospodářstvo bylo, hospodářství bylo připraveno ku prospěchu úspěchu našich občanů. Musíme zajistit eh, konkurenceschopnost a samozřejmě i eh, udržitelný růst. A o to eh, usiluje i tento program. Je to vlastně první panevropský digitální program a měl by být vlastně rozvinut napříč Evropou. Z perspektivy dopravy stěženími cíly je kybernetická bezpečnost. To vítáme a musíme zajistit vysoké standardy bezpečnosti v dopravním sektoru, který je čím dále tím propojenější. Také musíme klást důraz na digitální dovednosti, protože i doprava je čím více digitalizována a propojenější. Takže i v tomto ohledu vítám návrhy komise. Konečně tedy věnuje pan Evropský program na podporu investic do této oblasti. Ještě bych chtěla zdůraznit několik poznámek. Jednak je to rozvoj autonomních vozidel, a e, ráda bych, aby komise ještě objasnila pravidla bezpečnosti a odpovědnosti pro rychlé a účinné začlenění těchto vozidel na trh. Také bych chtěla, aby e, komise e, zajistila i přístup malých a středně velkých podniků a také start-upů v této oblasti, která má, aby měla mít více oborový rozměr. Je nutno také zajistit bezbariérovost pro starší občany a pro občany handicapované. A nakonec ten program by měl také zajistit synergii a doplňkovost s ostatními unijními programy a projekty společného zájmu, zejména s těmi, které mají více oborový rozměr. A Eh, je nutno eh, eh, zajistit, aby to skutečně bylo co nejlepší využití financování i v rámci příštího víceletého finančního rámce. Takže je nutno, aby vlastně nástroj pro propojení Evropy 2 byl správně sladěn s tímto a těším se na další diskusi v této věci. Děkuji. Děkuji paní Klun za socialisty. Pan Kaputo není přítomen. Kdo vystoupí místo něj? Pan Tošenovský, máte slovo. Já si myslím, Zlotovský. Ne, tak pan Zlotovský vystoupí místo něj. Tošenovský. Um, <laughs> our shadow rapporteur... Náš stínový zpravodaj pan kolega Žentošenovský eh, musel eh, odejít na zasedání výboru ITRE, což je jeho hlavní výbor, a požádal mě, abych vám vyřídil následující. Obecně jsme už uvítali návrh komise a mm, co by eh, další krok k dokončení jednotného digitálního trhu. Podporujeme text zpravodaje, co by skvělý základ pro stanovisko našeho výboru pro dopravu. Naš zpravodaj nicméně Eh, ukazuje, že jsou některé oblasti, kde lze stanovisko dále vylepšit. Za prvé, i když kybernetická bezpečnost je eh, možná eh, privilegovaná, tak je třeba zaměřit se na všechny konkrétní cíle, včetně umělé inteligence a vysoce výkonného počítačového zpracování. Za druhé, zpravodaj zdůrazňuje nezbytnost hledání synergii s dalšími programy a fondy. Evžen zdůrazňuje nový vesmírný program, kde jsou úspěšné programy Galileo a Copernicus. A v neposlední řadě náš stílý zpravodaj se domnívá, že je třeba vyjasnit situaci v oblasti Centra digitálních inovací a účasti třetích zemí. Eh, MGM bude zvažovat eh, podání eh, pozměňovacích návrhů v tomto smyslu a těší se na konstruktivní spolupráci s paní zpravodajkou a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji, pane Zlatovsky. Pan Rike má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat Deirdre za její práci, vynikající práci. My na tuto zprávu už jsme čekali aspoň 10 let a kdyby komise ten návrh přednesla před deseti lety, bylo by to určitě prospěšnější pro digitální Evropu, ale lépe pozdě než nikdy. Eh, souhlasím s komentáři a s pozměňujícími návrhy zpravodajky můžeme konstatovat, že těch pět specifických cílů eh, odpovídá eh, pravidlům pro eh, intervenci komise. Platí to pro oblast dopravy i pro tradiční a inovační témata v oblasti železnic a silniční dopravy. Eh, líbí se mi zapracování i autonomní eh, dopravy, je třeba posilovat synergii mezi dopravou a telekomunikacemi, zvláště v dopravních sítích. A je tady třeba to napojit i na další programy. V této souvislosti eh, podáme i nějaké pozměňovací návrhy, ale nebude jich mnoho, protože souhlasíme s tou hlavní filozofií a návrh komise také nevyvolává přílišné námitky z naší strany. Děkuji. Děkuji, pane Rikete. Pan Delunde má slovo. Uh, thank you, Chair. I'm speaking on behalf of my colleague. Děkuji. Uh, hovořím uh, za Angel Ens, která mě požádala, abych přivítal návrh stanoviska zpravodajky a požádal o Eh, zesílení následujících eh, důrazů ochrana eh, osobních údajů a soukromí, zachování kvalitních pracovních míst, podpora malým a středním podnikům a posílení digitalizaci, digitalizace v, se zaměřením na logistiku a podporu trvalé udržených dopravních systémů. Děkuji za tuto efektivitu, pane Dalunde, a nyní se obracím na komisi. Slovo má pan Mihajlov. Pan Mihajlov. La parole est à vous au nom de la commission. Ah, nous, non, on a proposé déjà dans, dans la truc euh, notre vision pour... My jsme tedy navrhli náš pohled a raději asi přejdu do angličtiny. Proposed for the artificial intelligence was mentioned. My jsme, uh, jak jste uh, říkali, uh, takovou agenturu navrhli, a to je v konkrétním cíli dvě a to eh, v různých oblastech a to eh, posílí eh, ty poznatky o, identifikaci uživatelů. Potom jsme se zaměřili na chytá města v oblasti dopravy a potom v oblasti energetiky. A, a chtěli bychom, aby každá z těchto oblastí tam byla silně reflektována, ale také, aby tam docházelo k synergii mezi těmito dvěma oblastmi. A a doufáme, eh, že tady, tady dojde k průřezovým aplikacím. A dopravní systémy bychom také byli rádi, aby eh, použili konkrétní eh, městskou platformu a proto budeme rádi, když se budou používat tyto městské platformy Smart City. Hovoříme ale o velkých velkoměstech, to jsou ty nejkoncentrovanější oblasti s pokud jde o populaci HDP, pracovní místa. Ale samozřejmě bude se dotýkat i mm, menších, eh, tedy eh, příměstských oblastí a mm, celých zemí. Eh, pokud jde o eh, autonomní vozidla. Děkuji. Já jsem měla eh, takovou drobnou otázku na komisi. Pokud se zaměřujeme na digitalizaci budoucna, všude budou, budou optická vlákna a podobně, předpokládáte i nějaký další v oblasti infrastruktury a OCNG? Tak já vám odpovím. Infrastruktura 5G to, a na to se zaměřuje program CEF. Tam se zaměřujeme, pokud je o rychlou dopravu, na dopravní koridory a nasazení eh, tedy sítí 5G. Jasně třeba říci, že program Digitální Evropa se nezaměřuje na eh, stavbu sítí, širokopásmových sítí nebo 5G, ale na tři eh, klíčové technologie, které jsou tam definovány. protože ty jsou opravdu klíčové pro naši digitální budoucnost. A je to sice vysoké eh, výkonnostní počítačové zpracování, kybernetická bezpečnost a umělá inteligence. V programu Digitální Evropa hm, se budeme zaměřovat zejména na eh, využívání možností v oblasti dopravy v souvislosti s autonomními eh, vozidly příležitostí eh, vyplývajících z eh, umělé inteligence a samozřejmě z eh, tedy aspekty kybernetické bezpečnosti. Tolik tady za mě. Děkuji. Ještě poslední drobná otázka protože mě opravdu velice zaujalo to stanovisko paní Klune. Pokud jde o umělou inteligenci, můžete mi poskytnout definici, anebo Posvětí Evropská komise nějakou definici umělé inteligence, která zatím neexistuje? I could give you a definition, but I... Mohl bych vám to definovat, ale uh, toho se teď zdržím. Vědala hmm, by se moje osobní volbu a to by nebylo eh, teď vhodné. Máme uh, vys- uh, odbornou skupinu na vysoké úrovni pro uh, umělou inteligenci, která už se jednou sešla a která předloží svou zprávu o řadě otázek. A první otázka, na které oni už pracují, je právě definice umělé inteligence. Takže myslím, že definice bude velmi jasná do několika měsíců. No, každopádně do konce tohoto eh, roku by eh, měli předložit výsledky. Ano, já bych také chtěla definici do konce roku. Děkuji. Paní Klun má slovo. Yeah, thank you very much, thank you very much. Děkuji vám. A děkuji tedy stínovým zpravodajům. Vypadá to, že tady eh, panuje eh, velká pozitivní naladění a děkuji vám, paní předsedkyně, za vaše otázky. A, a, a těším se tedy na debatu nad vašimi návrhy a pozměňovacími návrhy a mm, se stínují zpravodaj určitě e, se dobereme velice pozitivního výsledku pro náš výbor. Děkuji paní Klun za e, vaše vystoupení. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je čtvrtek 27. září ve 12 hodin. Čtvrtek 27. září ve 12 hodin. E, budeme pokračovat dál. Možná vás o něco poprosím. Pane Van den Kampe, chcete eh, rovnou pokračovat nebo uděláme přestávku? Dobře, budeme rovnou pokračovat. Návrh nařízení, jimž se zavádí program Invest EU. A právě Wim van de Kamp je naším zpravodajem. Máte slovo, prosím. Uh, sorry, ja. Uh, mevrouw de voorzitter. Vážená paní předsedkyně, mnohokrát vám děkuji. Já bych ještě chtěl zmínit jednu věc. K té delegaci v, do Polska. Mám o tom podat zprávu teď nebo až na koordinátorech, jak se to naplánuje? Až na schůzi koordinátorů. Dobrá, děkuji to mi nebylo úplně jasné. Každopádně, paní předsedkyně, dnes hovoříme o novém programu Invest EU, investování do Evropy. Týká se to, eh, pokud jde o dopravu, eh, je to nástupce, nástupce EFSI a je to mimořádně důležitý eh, investiční nástroj. A výbory ITRE a, a doprava a TRAN a tady mají e, sdílené e, pravomoci podle pravidla 54. E, výbory pro rozpočet a ekon jsou tady příslušné, ale články 3, 4, 7, přílohy 1 a, a 2, 3 a 4, eh, těm máme eh, sdílené kompetence, tedy podle 4 a 50. Paní předsedkyně, dlouho panovaly pochyby ohledně úspěchu EFSI v oblasti dopravy. Ale nakonec eh, jsme dosáhli celkové investice 24 miliard, a to počítáno až do Eh, podzima 2018 a mm, a to bylo doplněno evropskými investicemi 8 eh, miliard eur. To znamená, že ten multiplikátor tady byl téměř 3 celých 0. Třikrát více se investovalo, než eh, kolik se investovalo na začátku. Teď Toto má být eh, součástí eh, velkých vyjednávání o víceletém eh, rozpočtovém rámci. Tato vyjednávání už se vedou na velmi vysoké úrovni. Máme tady samozřejmě také ten přístup přes CEF, ale také je tady ten nový Invest EU. A v tom mm, bychom měli mít možnost vystavit garance až do výše 38 miliard eur a bude to eh, znamenat eh, celkové investice 15,2 miliardy eur z evropského rozpočtu. Já se omlouvám, zopakuji to ještě jednou. Investice 15,2 z eh, evropského rozpočtu a Evropa by garantovala investice až do výše 8 miliard eur. V rámci Invest EU jde především o eh, trvale udržitelnou eh, o přístup eh, nebo o prostor pro trvale udržitelnou infrastrukturu. 11,5 miliardy eur zde bude tedy potřeba v této oblasti. To jsou, oblast, to, to jsou částky, za které se toho dá hodně udělat. Musíme si, paní předsedkyně, uvědomit, že e, InvestEU je e, zjednodušením oproti e, pravidlům TNT, protože ty finanční nástroje tady jsou vázány dohromady, ty, které byly dříve součástí CEFu. Eh, velký důraz bude třeba eh, klást na klimatickou eh, politiku, to asi nikoho nepřekvapí, všichni jsme se zavázali v rámci COP21, ale současně s tím se tady hodně také věnuje pozornost bezpečnosti, vytváření pracovních míst a možnosti vzdělávání pro lidi v dopravě a cestovním ruchu. Důležité jsou tady přílohy. Eh, často víte, eh, že máme eh, podstatná pravidla v nařízení samotném, ale ty pikantní podrobnosti jsou v přílohách a proto je důležité, abychom jim věnovali náležitou pozornost. Například je třeba věnovat větší pozornost automat, tedy Eh, v eh, mobilním řešením, řešením mobility eh, automatickým a jejich bezpečnosti. Větší mm, pozornost přeshraničním projektům, zároveň také je třeba sledovat zeměpisnou vyváženost mezi jednotlivými členskými státy. A také je třeba dávat větší pozornost cestovnímu ruchu, protože z toho se stalo velké hospodářské odvětví. Také Invest EU eh, přináší eh, ještě eh, více synergií mezi dopravou, energetikou a mohl by je tedy více zdůrazňovat, pardon. A ty investiční cíle by měly se zaměřovat z 50% alespoň na udržitelnou infrastrukturu. A to v rámci klimatické politiky. Máme tady ještě eh, tři eh, mm, kritické eh, mm, připomínky. Za prvé, komise plánuje, že řízení těchto projektů má být změněno v souvislosti s EFSI, nebo oproti EFSI. V rámci EFSI hrála velkou úlohu Evropská investiční banka a tento úkol se teď má spíše posunout směrem k Evropské komise samotné já jsem si zde jist, že eh, eh, tady zakládáme dvojí byrokracii. Eh, za A byrokratickou kontrolu z EIB a za druhé z Evropské komise. Takže k tomu bych rád vysvětlení Evropské komise. U InvestEU hrají důležitou roli předná hodnota a hm, a nejenom eh, zdvojování eh, tedy peněz na eh, infrastrukturní projekty. Ono by bylo pěkné všechno tohle dělat klasickým způsobem, ale my to chceme přizpůsobit také v konektivitě a digitalizaci. A potom bych ještě upozornil na pozměňovací návrhy, to je čtvrtek 27 Eh, příští týden a toť vše tedy, eh, tedy tohoto týdne a toť vše eh, v úvodem k této krásné věci. Děkuji vám a otevírám diskusi. Paní Projs má slovo. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji srdečně komisi za eh, předlohu a také panu eh, Wim van de Kampovi za návrh zprávy. Ano, eh, dopravní odvětví je klíčem k tomu, aby naše klimatické cíle a závazky pařížské dohody byly dodrženy. A je stejně jasné, že, potřebu, že nezvládneme skutečný obrat v mobilitě bez státních pobídek pro investice a je důležité, abychom kromě efektivnosti a ochrany životního prostředí zajistili také mm, férový podíl v dopravním odvětví. Musíme dbát na to, aby e, obrat v mobilitě neprobíhal e, na úkor e, pendlerů, ale proto potřebujeme stabilní rámec, abychom zajistili také účast finančně slabých Eh, obcí a eh, komun. Evropská unie a eh, její členské státy a průmysl jsou ti, kteří se mají postarat o odpovídající finanční vybavenost. Zatím se ubíráme bohužel v Evropské unii nesprávným směrem, jak to vidíme v rámci mítného nebo zákazu jízd v městě a tak dále. Musíme Eh, myslet také na sociální aspekty. Eh, a mm, heslem je spravedlivá účast a eh, to by mělo být vlastně motem všeho. Těším se na spolupráci se spravodajem a příslušné pozměvací návrhy předložím já i členové mé skupiny. Děkuji. Děkuji, pan Zlatovský má slovo. Bardzo děkuji. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci eh, za eh, přípravu eh, textu stanoviska. My plně podporujeme myšlenku mm, vytvoření nový nástroj, který ujednotí ty zatím stávající tedy nástroje s jednocení řady programů určitě posílí efektivitu těch nabízených instrumentů a také pomůže lepší komunikaci s investory. Také to umožní eh, eh, účinně eh, dosáhnout tedy těch efektů a to v rámci jednoho dopravního mm, dotačního programu. Souhlasím s panem Van Kampem, že ty dopravní dotace v rámci Invest EU by měly být zajištěny alespoň na té úrovni, které, kterou zajišťoval EFSI. Ale když tam eh, přesunujeme, eh, pro, eh, pro, když vzhledem tomu, že jsem přesouval CEF, tak jsme počítali, že tam přijde mnohem víc. Myslím, že Invest EU představuje obrovskou šanci pro dodatečné investice do bezpečnosti, zejména v silniční dopravě. A proto takové projekty by měly dostat konkrétní prioritu. Je třeba upravit návrh komise, aby bylo garantováno více investic v této oblasti. Eh, podstatný problém pro příjemce i investory představuje, nebo může představovat požadavek ve 50 investic podporovaných z Invest EU v oblasti eh, eh, té udržitelné infrastruktury se zaměřilo na dosažení klimatických cílů. Tento prach je poměrně vysoký. My navr- zpravodaj navrhuje to snížit na 40. Já si myslím, že by to mělo být 30 maximálně a, a Zároveň to znamená, že obdobný eh, práh by se měl eh, týkat i investic eh, podporujících cíle v oblasti bezpečnosti řidičů mm, mm, a cestujících a pěších. To možná, možná by to mohlo být tam omezeno jenom na 20 Potom pokud jde o strukturu eh, mm, mm, eh, vedení eh, InvestEU, tady souhlasím s tím, co pan Van de Kamp říkal. On říká, že to přenáší s investici za řízení toho programu, ten návrh z Evropské investiční banky na komisi. To není rozumné, protože role by v zavádění toho Evropského fondu, fondu pro strategické investice je správně nastavená. A tohle teď předělávat znamená promarnit eh, eh, cené odborné poznatky. Když to schrnu, eh, a souhlasíme s obecným směřováním navrhovaných změn panem van de Kampem, ale samozřejmě také předložíme své vlastní pozměňovací návrhy. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane Zlatovsky. Za zelené to budu já. Ne, tak ještě pan Rike, omlouvám se. Máte slovo. Tak eh, nejprve bych chtěl poděkovat Vimovi za velice seriózní a argumenty podloženou zprávu. My podporujeme mnoho jeho návrhů, především pokud jde o, to navýšení eh, mechanismu zdůrazňuje hodně cestovní ruch, což je velice důležitý ekonomický aspekt a určitě si zaslouží být zohledněn v takovémto nástroji. Pokud jde eh, o ty klimatické změny, tam došlo k určitému procentnímu snížení, možná o tom ještě budeme diskutovat. Podporujeme myšlenku eh, vrátit se k silniční dopravě, když to není úplně oblíbené téma v tomto výboru, eh, pochopitelně v budoucnosti silniční dopravy, která by měla být založena na inteligentní dopravě, na čisté dopravě, tak eh, bude třeba to mít na paměti a proto to zohlednit i zde. A potom příloha dvě, eh, tam se nám líbí to holandské koření. Myslím, že to byla tehdy vaše specialita, takže líbí se nám eh, konkrétně to, že jste zdůraznili letiště, obnovitelná paliva a downgrading infrastruktury. Máme nicméně ještě pár dotazů. Nemělo by se mělo by se spíše hovořit o autonomní nebo automatizované dopravě. My si myslíme, že spíše autonomní, automatizované, to se nám zdá trochu restriktivní. Potom eh, zda zeměpisné eh, rozdělení nebo diverzifikace, tam možná to je jenom otázka překladu. A potom ještě eh, identifikace globální sítě. V té globální síti, když chcete něco navrhnout, je to možné, ale my si myslíme, že je to třeba, aby to byly strany, které jsou identifikovány v příloze, protože pokud by to byla celá globální síť, tak by se to dalo jen těžko uřídit. Pokud jde o obecná ustanovení, které navrhla komise, je tam eh, částka eh, celková. Měli jsme velice nepříjemná překvapení u M, eh, IE e, a o horizontu 2020. Potom zpráva. Já vítám iniciativu komise, pokud jde o přenesení zprávu, zprávy e, na expertní e, výbor. Na rozdíl od toho, co právě říká pan Zlotovský, já já jsem vůbec nebyl spokojen s prací EIB. A bez ohledu na to, jaké to jsou výbory, ať už je tam nějaký pipeline nebo poradní výbor, tak to vždy e, skončilo ve výboru e, pro závazky banky a tento výbor nefunguje jako politická instituce. A výsledkem bylo, že eh, banka do tohoto mechanismu některé věci vůbec nezapracovávala, což omezilo možnost intervenovat u projektů, které měly přitom přidanou evropskou hodnotu. Takže já vítám tuto změnu zprávy, volali jsme potom a jsem rád, že EIB a její výbor už tedy nebudou tím rozhodujícím výborem. Myslím, že se jedná o optimalizaci. A toto považuji za velice důležité. E, také myslím, že tady je lepší viditelnost té poradní platformy a portálu. A možná tady je ještě diskuse o čtyřech cílech mechanismu, to je věc, která by si zasloužila ještě nějaké zpřesnění, případně pozměňovací návrhy, také příloha 1 a rozdělení. To bude také třeba na tom ještě zapracovat. E, takovýto mechanismus je, myslím, velice důležitý. Je důležité, že byl zlepšen, zjednodušen, že dochází k centralizaci finančních nástrojů, což by mělo vylepšit jeho zprávu, že se tady znovu vracíme k evropské přidané e, hodnotě, takže Podporujeme Vimovu zprávu a e, určitě ještě podáme nějaké pozměňovací návrhy, ale děkujeme za tento návrh. Děkuji, pane Rikete. A teď tedy jsou na řadě zelení. Já nebo vy, pane Taylore? Takže se toho zhostíte? Chcete, abych k tomu rozpočtu se vyjádřila já nebo vy? Ke vsi. Ne, tak Invest EU. Mám to udělat já? Dobře. Takže pane Van den Kampe, děkuji vám za vaši práci. Naše hlavní obavy jsou takové, aby investice a veřej, partnerství veřejného soukromého sektoru, půjčky, to, aby bylo všechno vyváženo, aby tady došlo k lepšímu rozložení eh, mezi zisky a ztráty. Co tím konkrétně myslím? Eh, zisky by neměly být privatizovány a ztráty by neměly být neseny výlučně společností, eh, tedy veřejným rozpočtem. A to je obsah vašeho pozměňovacího návrhu 3 v návrhu vašeho stanoviska. Druhá věc, když mluvíme o prioritních investicích, je třeba, aby tyto prioritní investice byly doplněny reálnými projekty. Projekty, které budou mít velice konkrétní eh, cíle. Víte, že se pochybujeme na velice citlivé půdě klimatické změny. Je třeba zkoumat, zda eh, tyto cíle odpovídají pařížským dohodám a cílům na omezení emisí CO2. To znamená, že v projektech je třeba soustředit se na to, jak zapracovat eh, externí eh, náklady Dále, pane Van de Kampe, děkuji, že jste zahrnul cestovní ruch do svého návrhu stanoviska. Na počátku toto bylo zcela vyloučeno a myslím, že bude třeba i toto odvětví otevřít projektům, které by byly prospěšné pro turisty, ale také pro obyvatele, kteří eh, na svém území přijímají turisty. A pak tady je jedna věc, kterou jsem úplně nepochopila, pane Van de Kampe a tam nesouhlasím s tím, co říkáte ve stanovisku. Tady mi to musíte, budete muset vysvětlit dopodrobna. Vy zdůrazňujete myšlenku, podle níž méně než 50 investic by mělo přispívat k eh, klimatickým a ekologickým cílům. S tím nesouhlasím. Já jsem na stejné linii jako pan Rike. Musíte mi vysvětlit. Nechcete mi to vysvětlit? Chcete mi to vysvětlit, ale vrtěla jste hlavou. Vy nesouhlasíte s Dominikem Riketem, ale ano, říká paní předsedkyně. Pan Riket je velký ekolog. Vy to nevíte, ale mohu vám to uh, říci. Ode dneška, říká pan Van de Kamp. Eh, takže budeme pokračovat dál. Eh, pokud byste mi mohl vysvětlit tuto volbu, eh, tak byla bych ráda, abychom pak mohli na základě toho diskutovat o ambiciozních kompromisech. Paní Revodalon má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh stanoviska, který nám byl předložen k programu Invest EU. Jehož cíl je e, nahradit současný fond EFSI. Obsahuje velice zajímavé a relevantní návrhy, které by měly zaručit, že tento nový program bude financovat i dopravní projekty. Já plně podporuji všechny pozměňovací návrhy týkající se příloh, aby se rozšířil rozsah působnosti programu i na financování systému ERTMS v železniční dopravě, na infrastruktury eh, alternativních paliv a obecně na udržitelnou mobilitu. Také podporuji zahrnutí globální sítí RTET, e protože bychom se neměli soustředit jenom na hlavní koridory, ale program by měl také financovat Eh, i projekty ve vzdálenějších oblastech a jejich eh, napojení. Pak tady byla otázka těch 50%, které by měly jít na programy, které zahrnují eh, klimatické cíle. To, myslím, je nedostatečné. Myslíme si, že tento cíl by měl být 60%, tak jako je tomu v programu Connecting Europe. Dále eh, v tomto výboru povedu bitvu, kterou jsem vedla už u schvalování výboru EFSI, a sice boj za rozpočtovou flexibilitu. Program Invest EU by se neměl soustředit jenom na soukromé investice, měl by rovněž podpořit eh, veřejné investice. Bez veřejných investic ne, dosáhneme cíle v oblasti ekologického přechodu. V tomto rámci navrhnu vyloučení eh, veře, veřejných, deficitu veřejných rozpočtů ze spolufinancování programů, které mají klimatické cíle. Děkuji. Děkuji. Paní De má slovo. Grazie, presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych chtěla poděkovat za návrh zpravodaje, zejména pokud jde o některé body, které považuji za relevantní a které eh, zdůrazňují přeshraniční oblasti. Příhraniční oblasti víme, že právě ty jsou nej citlivější, eh, pokud jde o propojování Evropy. Právě tyto příhrační oblasti potřebují Ehm, větší intervenci. Dále podle mě je třeba zajistit i zeměpisnou vyváženost. Ehm, viděli jsme to už eh, v minulých letech, že se dávala přednost některým oblastem na úkor jiných. A také se mi líbí odkaz na cestovní ruch, který eh, je často opomíjen v našich zprávách ale rok po roce eh, se zvyšuje pozornost věnovaná tomuto odvětví a na to se zaměřuje i náš výbor. Ještě několik připomínek. Víme, že podpora Evropské unie, eh, pokud jde o investice, není dostatečné. Je třeba si uvědomit budoucí výzvy v souvislosti s nezaměstnaností. Potřebujeme sociální investice, eh, reagovat na klimatické změny a dnes stále ještě je problém s přístupem k financování a to znemožňuje eh, plnit cíle, které si Evropa vytyčila. Možná by bylo lepší mít méně norem, ty normy by měly být jasnější Eh, potřebujeme flexibilnější eh, programování. Tento program Invest EU by tedy mohl být dobrým nástrojem, který by podnítil veřejné investice eh, i soukromé investice, zvláště v dopravě. Tyto eh, projekty musí být v souladu s klimatickými cíly, ale nesmíme zapomínat ani na sociální rozměr. A konečně je třeba vyjasnit, jaké budou oblasti intervencí tohoto programu. Neměly by se omezovat jenom na uchování stávajících infrastruktur. Děkuji. Děkuji, paní Demonte. A nyní se obracím na komisi. Mám to potěšení tady přivítat paní Ester Geger. Vítejte eh, v našem výboru a dávám vám slovo. Merci, madame la présidente. Euh, globalement, la commission... Děkuji, paní předsedkyně. Komise s velkým zájmem prostudovala návrh stanoviska, vyslechla si dnešní diskusi jsou tady určité věci, kde komise může podpořit komentáře a poznámky tohoto výboru. U některých jiných bodů, jakožto komise, bychom navrhli to, aby ty komentáře se neodrazily v právním základě, ale v takzvaných investment guidelines, které budou předmětem aktu v přenesené pravomoci a ten potom také dostanete k posouzení. A pak tady jsou body, kde nesouhlasíme, ale kolegové z generálního ředitelství MOVE se vyjádří eh, konkrétně k tomu, eh, co se týče klimatických cílů. Nyní ke zprávě governance. Změny ve srovnání Změny ve srovnání s EFSE eh, eh, jsou dva. Za prvé otevření záruky. My otevíráme přístup k garanci. Eh, stále ještě EBI bude hlavním implementačním partnerem, ale navíc očekáváme i ostatní partnery, například EBRD a další, kteří se připojí. To znamená, že i vlády se k tomu připojí a zaručí otevřený přístup. A za druhé chceme mít zvýšený politický fokus ve srovnání s EFSI. Chceme, aby tedy eh, eh, se skutečně zaměřili na politické eh, mezery, které tady existují. To jsou tedy změny v řízení. Zaslechli jsme určitě tou kritiku, která by měla být řešena eh, už i v té fázi vyjednávání a také se zaměříme ještě na komentáře eh, toho řídícího výboru a rady, takže jsme otevření vůči změnám, ale věříme, že mm, by bylo nesprávné pouze to srovnávat se stávající situací FC, protože vytvoření nebo uspůsobení tohoto nástroje je jiného druhu. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o body, které tady byly zmíněny, dovolte několik komentářů v angličtině. Well. Takže Myslím, že eh, se diskutovalo mnoho a zhusta o prioritách. Chápeme, že tato, tento výbor se zaměřuje zejména na přílohu číslo dvě a chtěl bych zdůraznit eh, to, co již zaznělo. Eh, dojde ke zvýšení objasněnosti přílohy dvě skrze investiční pokyny a směrnice, což určitě si vyměníme s výborem zanedlouho a to bude zahrnuto i do základního aktu a řada eh, těchto pozměňovacích návrhů bude také zahrnuta do investičních pokynů, protože se to bude týkat zejména priorit. Eh, celkem za to vítáme návrhy o prioritizaci té či oné oblasti, oblasti dopravní a také chápeme a podporujeme myšlenku, že Invest EU eh, se má zaměřit na tente, ale také na horizontální priority multimodálnost, dekarbonizaci eh, a eh, inteligentní dopravní systémy a tak dále, elektrické dobíjení. Takže těšíme se na detailní pozněvací návrhy a asi se to také promítne do investičních nebo v investičních eh, pokynech. Vím, že tady zazněla i řada obav my eh, to vidíme z jiného úhlu chápeme určité starosti, tedy proč komise a DG MOVE podporuje ambiciozní cíle v souladu s tím, co jsme si už stanovili v rámci eh, Connecting Facility, tedy CEF Myslím, že e, výbor potřebuje e, si ještě objasnit, jak ty cíle budou poměřovány v rámci facility propojení Evropy. Jsme e, vysvětlili, že zelené druhy dopravy, to znamená železnice a tak dále, vše, co se týká modální změny, odpovídá stoprocentní míře změny a že tady je konzistence mezi eh, CF a InvestEU, zejména pokud jde o eh, poměřování. Eh, také otázka řízení mm, a zprávy byla již nadnesena, objasněna, takže v této chvíli nemáme další otázku. Děkuji, pane Van de Kampe. Na závěr této diskuse vám dávám slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Mám zase tři připomínky. Čtyři. Za prvé eh, údržba. Není úkolem eh, v rámci EU Invest, tak já jsem to vždycky chápal. Musí jít o nové investice a členské státy, eh, které mají na svém území ty infrastrukturní projekty, je musí sami udržovat. Za druhé, ekologické cíle. reaguji konkrétně, nebo odkážu paní eh, Kristýn zejména na stanovisko, které jsme schválili 28. Eh, března 2017 k EFSI. Tam je uvedeno, že je třeba tam eh, zacílit alespoň 40 financí EFSI v tedy tom, v té oblasti infrastruktury a inovace. To znamená 30, 40, 50, Rike, paní Kristýn kosmas? Já si myslím, že když jsme tam dali 40%, eh, tak eh, jsme eh, trefili prostředek a váš idealismus je velikánský, ale realita se někdy liší. Potom vytváření zisku. To je taková stará komunistická připomínka. Ano, podnikatele musí vydělávat. Když eh, děláte eh, velký dopravní projekt eh, pro EU, tak chcete vydělat jako podnikatel, pokud ne, tak to bychom se dostali před francouzskou revoluci a to asi nebyl náš cíl. Potom paní předsedkyně to řízení. Zatím nesouhlasím s komisí. Komise eh, říká, že chce eh, lépe utvářet politiku, to chápu, protože je třeba, aby to bylo zelenější, to EPP chce taky. Mm, je třeba, aby to bylo inovativnější, ale tady jde eh, ostatně o úvěry a ty úvěry musí stejně jako u EFSI, mít uh, určitou tržní hodnotu. Granty uh, jsou poskytovány z CEFu a z jiných eh, dotačních eh, titulů, ale eh, aby mohlo jít o úvěry, o komerční úvěry, abychom, abychom tyto úvěry nějakým způsobem tak, tak trochu pošpiňovali nějakou politikou, tak o tom si po, po, pověsme. Můžete Evropské investiční bance říkat, no podívejte se, je třeba, aby to bylo zelenější, multimodálnější, přeshraničnější, ale eh, říct, my o tom eh, budeme rozhodovat proto, eh, abychom to mohli udělat političtější, tak to už asi nebudou moc úvěry. Určitě na zasedání sedinových zpravodajů s pomocí Evropské komise se nám ale, najde, se nám ale podaří najít nějaké jasnější znění. Děkuji mnohokrát, pane Van de Kampe. Připomínám, že Možná jsem velkou utopistkou, jak říkáte, ale bez utopie nedojde k žádné skutečně hodnotné plodné činnosti a musíme tedy všichni být utopisty, zejména pokud se jedná o klima. Tak to je můj eh, krátký příspěvek. Připomínám, že zpráva mm, má lhůtu pro pozměňovací návrhy ve čtvrtek 27. září v 18 hodin. Pokračujeme dále. Paní Meissner tady ještě není a přerušíme tedy na čtvrt hodiny zasedání. Oui, madame Est-ce que... Eh, pokud eh, poslanci, kteří se zajímají o zprávu, která je plánovaná na 18. hodinu, jsou tady všichni. Podívám se. To je návrh na řízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj a fond soudržnosti. Za EPP to jste vy. Za EKR R to bude pan Zlatovský. Za Alde tady není nikdo. Je tady Dominik Riké. Dnes, dnes na tebe zapomínám. A můžeme tedy tu zprávu udělat teď? Takže jste proto, abychom bod 8 projednali hned? Takže žádná přestávka. Takže bod 8, abychom se potom mohli vrátit k bodu 6. Takže paní Hervo Dalon, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Má to vazbu i na předchozí zprávu, takže se to hodí, že to projednáme v tomto pořadí. Stanovisko našeho výboru k nařízení, jim se vytyčují priority Evropského fondu pro regionální rozvoj a fond soudržnosti, to je příležitost, jak posílit rozměr dopravy v těchto dvou programech. Návrh Evropské komise je dosti problematický, protože podstatně omezuje možnosti regionu využívat regionální fond k spolufinancování dopravních projektů. Komise nezahrnuje strategický cíl číslo 3, propojená Evropa, pokud jde o dopravu a sítě TNT, eh, mezi programy, eh, na které se soustředí tematická koncentrace. Komise navrhuje eh, pouze vymezení některých prostředků na strategický cíl 1, což je inteligentnější Evropa, a na cíl 3, což je zelenější Evropa. A to ponechává malý manévrovací Eh, prostor pro financování dopravy. V návrhu stanoviska tedy navrhuji změnit tato ustanovení. Navrhuji především, aby se snížilo povinné vyčlenění eh, eh, prostředků na cíl inteligentnější Evropa, to znamená, aby bylo možné část prostředků také vyčlenit na cíl propojenější Evropa. Konkrétně navrhuji 25 na, u přechodových regionů a 20 u nejméně rozvinutých regionů. Za druhé, a to také považuji za dosti problematické, je, že doprava je zcela nepřítomna v prioritních cílech 1 a 2, kde je povinné vyčlenění prostředků. Je to problém problematické u rozvinutějších regionů, které nemohou používat regionální eh, fond pro spolufinancování dopravních projektů. Ve svém návrhu tedy navrhuji zavedení nových specifických cílů týkajících se dopravy, především eh, specifický cíl, který se týká inteligentní mobility a kvality dopravních služeb eh, v strategickém cíli inteligentnější Evropa. Dále specifický cíl týkající se udržitelné mobility a spravedlivé dopravy ve druhém strategickém cíli, to je zelenější Evropa, dále specifický cíl týkající se eh, mobility jako územní soudržnosti ve strategickém cíli číslo 3, propojenější Evropa a za čtvrté specifický cíl týkající se přístupu k veřejným službám dopravy v rámci cíle politiky číslo 4 sociálnější Evropa. Konečně také navrhuji odstranit některá ustanovení komise, která omezují využívání tohoto fondu u regionálních letišť a železničních kolejových vozidel. Děkuji paní Rebodalon a slovo má pan Van de Kamp. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem dnes eh, dopoledne hovořil s s eh, eh, kolegyní eh, Aguiar, která je stále na mateřské a mm, dovolím si vyřídit její poznámky. Děkuji zpravodajce za mm, její přístup, ale jsem poněkud obezřetnější. Myslíme si, že ten ta pozice Evropského fondu regionálního rozvoje nemůže být eh, zatížena jen tak různými úkoly. Jedná se o Evropský eh, fond pro regionální rozvoj. Čím více dopravy eh, toho tam, tam dostaneme a čím inovativnější a zelenější to bude moci být, tak tím lépe, ale výbor pro dopravu se nesmí přeceňovat. ERDF tvoří znovu součást velké diskuse o MFF. Nedávno jsme eh, přijali eh, stanovisko pana Riketa pro eh, výbor pro rozpočet ohledně toho, jak vnímáme my ten vztah. On má za to, že velká část e RDF by měla jít přes CEF, jak znovu teď eh, říká Kristin, eh, pokud znovu eh, zatížíme RDF, tak si musíme klást otázku, jestli Evropský výbor pro dopravu tady se tak trochu nepřejídá. Čili já si myslím, že je třeba hledat ty, ty, ty úzké vazby mezi RDF, Fond soudržnosti a dalšími fondy, ale abychom je nepřeceňovali. Velký problém pro eh, frakci EPP je eh, krácení investic eh, do letišť v tzv. nejodlehlejších regionech. Myslíme si, že tady je postupovat, třeba postupovat na nejvýš obezřetně regiony, které se rozvíjí zejména především díky regionálním letištím. No já si osobně taky myslím, že máme příliš regionálních letišť ale ne v těch eh, zrovna eh, eh, odlehlých oblastech, takže si opravdu myslím, že by bylo škoda, kdybychom to tam poškrtali. Dále ehm, chci říci, že budeme pod předkládat konstruktivní pozměňovací návrhy a, a zabývat se tím, jak dostáhnout toto to, to do úspěšného cíle. Děkuji. Zlatovský. Děkuji, pan Zlatovský. Merci, madame la présidente. Bardzo děkuji, pani posel. Já vám děkuji, eh, pani poslankyně, eh, za eh, to, že jste nám představila ten návrh stanoviska. Fond soudržnosti je velmi dobrý způsob, jak financovat infrastrukturální projekty. Je jediný nástroj, který umožňuje spojovat nejchudší evropské regiony společnou evropskou dopravní sítí. Proto plná podpora a hm, infrastrukturních projektů v všech dopravních módech musí být eh, udržena a zejména na finanční úrovni. Je třeba také zachovat možnost financování co nejvyššího počtu investic eh, a do toho patří také budování letišť a, a, a, a mm, údržba a, a kolového svršku. Eh, to, co eh, tady komise navrhuje, může představovat eh, určitý, eh, určitou bariéru pro rozvoj multimodální dopravy a to bude určitě také překážka k omezování emisí dopravního sektoru, protože železnice je nejlepší způsob, jak Eh, dělat osobní eh, dopravu i eh, nákladní dopravu. Pokud jde u letecké infrastruktury, tak si uvědomíme, že tam potřeby stále rostou a v souvislosti s, tedy v souvislosti s rostoucím počtem cestujících. Samozřejmě v minulosti byly problémy s efektivitou projektů realizovaných v oblasti dopravy letecké, ale například v Polsku každým rokem regionální letiště přepraví více cestujících cestujících. Nemůžeme souhlasit eh, s tím, že by se jim eh, bránilo v modernizaci eh, za pomoci, tedy v rozvoji za pomoci EFRD a Fondu soudržnosti. Také pochybnosti máme ohledně toho, že komise není konsekventní, pokud jde o soustředění prostředků na klimatické cíle EFR. E FRD tvrdí, že to musí být minimálně 30%. U Fondu soudržnosti se hovoří o 37% ale eh, celý víceletý finanční rámec předpokládá alespoň 25 eh, že alespoň 25 eh, unijního rozpočtu bude dáno na klimatické cíle. Tady je třeba průbružnější přístup, který zohlední možnosti a potřeby členských států ta tematická koncentrace musí být dohodnuta individuálně se ženskými státy, aby lépe identifikovala oblasti, eh, eh, které je třeba nejlépe použít, eh, tedy podpořit. Pokud jde o tuto koncentraci na úroveň jednotlivých zemí, je třeba připomenout, že často regiony v jedné členské zemi mají různou úroveň využití eh, prostředků. Na úrovni eh, jednotlivých zemí je, eh, se snadněji identifikují bariéry a usnadňuje se celý proces a proto by něco takového to mohlo být pozitivní. Návrhy předkládané komisí zde se tedy jeví být efektivní. Pokud jde o e, návrh stanoviska, tak e, jsme spokojeni s návrhem paní zpravodajky a souhlasíme s e, vašimi myšlenkami, zejména pokud jde o posilování synergií mezi jednotlivými nástrojemi a finančními a fondem soudržnosti. Samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy a těšíme se na spolupráci se stínovým zpravodají. Děkuji. Děkuji. Pan Rike má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poblahopřát Christine k její vynalézavosti, k její schopnosti inovovat obsah zprávy. Já to okomentuji obecně, protože vlastně chci říct něco obdobného, co říkali kolegové. A sice, že problém pro nás, jakožto výbor pro dopravu, je to, že Evropský fond pro regionální rozvoj se nedostatečně zaměřuje na, právě na problematiku dopravy s evropskou přidanou hodnotou, ale i na úrovni členských států. Druhá poznámka, která tady už zazněla, právě to říkal pan Zlotovsky, je to, že eh, regiony často mají problémy s řízením těchto fondů, protože jsou složité, operativní programy jsou velice eh, zavazující, svazující a je to také pomalé, zvláště ty první roky jsou dosti složité a navíc ta absorpce prostředků na regionální úrovni není ideální. Nejsme spokojeni z tematického hlediska, z hlediska snadnosti využití a z hlediska potřeby těch prostředků. A proto bych eh, u tohoto návrhu komise navrhl to, co už jsem navrhl dříve, a sice, že 20 miliard z Fondu pro regionální rozvoj by se přesunuly na eh, mechanismus Connecting Europe, což odpovídá i těm všem poznámkám, které tady už zazněly. Půjde to Eh, tím směrem, který je pro nás důležitý z hlediska tématu, z hlediska evropské přidané hodnoty. Jsme si jistí, že pro členské státy je to jednodušší a také ta spotřeba prostředků bude dobrá. Jak víte, ten mm, mechanismus byl i nadvyužit, což není obvyklé u evropských fondů. Fondy soudržnosti byly prospěšné pro eh, země soudržnosti. Kdysi to byl transfer 10 miliard z 80 miliard, teď je to 10 miliard z 45 miliard, ten nový návrh. Byl to velice důležitý podíl. 10% nebo 20% fondu soudržnosti, tady jde jenom o pár procent zhruba o 20 miliard z 320 miliard. Myslím, že tento návrh, který by se měl eh, ještě eh, obnovit i v dalších výborech, aby se ho podařilo schválit, tak tento návrh potřebuje eh, větší jasnost, efektivitu, jednoduchost a také evropskou přidanou hodnotu. Také tento návrh by Eh, měl získat posvěcení rady, protože členským státům dává větší možnost rozhodovat o mm, těch projektech. Bude třeba definovat nové cíle v rámci ERDF a Eh, myslím, že by nás to mělo lépe nasměrovat na cíle, které přispějí k pokroku EU. Někdy je trochu obtížné se eh, nasměrovat na projekty s velkou evropskou hodnotou. A je to problematické i pro regiony, protože eh, ty regiony Eh, mohou být eh, zahrnuty do velice konkrétních programů a je někdy eh, pro ně obtížné to realizovat. Také záleží na stupni rozvoje regionu a na tom, jaké operativní programy na ně spadají. Ještě jedna věc, to trochu mi vyhovovalo v hlavě, je otazník. Kristýn Eh, má velké sociální vnímání a snaží se eh, orientovat eh, ten RDF e i k sociálnímu rozměru, ale je tady také ESF, kterým se dnes nezabýváme. Vím, že to je trochu jiné financování, ale myslím, že možná tohle propojení by tady ani tolik nemělo být, spíše než aby se více socializovaly tyto investiční prostředky. Myslím, že to je velice zajímavá zpráva, protože se snaží eh, zatlačit na nové cíle, jsou tam novátorské návrhy a čekají nás určitě velice zajímavé schůzky na toto téma. Děkuji za kvalitní zprávu. Děkuji, pan Rike. Pan Taylor má slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já vlastně mluvím jménem Joe Evans, která se omlouvá, je eh, stínová zpravodajka za zelené. A ona se domnívá, že investice do dopravních projektů by měly přispět k dosažení pařížských dohod k jejich naplnění, stejně tak k minimalizaci externích nákladů a v tomto ohledu mám za to, že je nutno eh, velmi pečlivě eh, posuzovat eh, vydávání regionálních prostředků na regionální letiště, pokud jsou blízko sebe, ale na různých stranách hranice to znamená e, letiště v München Gladbach, e, v Mnichově Gladbachu a pak e, zase na straně nizozemské a v Belgii. Myslím, že pokud skutečně a seriózně chceme přispívat k redukčním cílům pařížské dohody, tak to musíme mít na paměti. Není to otázka ekonomické výhody pro region. My jsme eh, všichni ve stejné oblasti a ta se nazývá planeta Země a nemůžeme si dovolit eh, prostě eh, vypouštět příliš mnoho uhlíku. A také návrh využít 25 miliard eur na spolufinancování CF to znamená 21 na stávající mosty a tunely na zlepšení bezpečnosti a zbytek na specifické projektu, například na chybějící železniční propojení, snížení hlučnosti integrace eh, například železniční sítě Evropy do systému TNT. Takže Kdybyste, kdyby tady byla, tak asi toto by eh, Jill Evans řekla. Děkuji. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'elle filait. Madame Desmonté, vous avez... Paní Demonte má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve musím říci, že souhlasím s kolegyní Christine, že je tady třeba mít regionální rozměr, pokud jde o rozhodování o prioritách. Já jsem byla místní zástupitelkou, pocházím z regionu se speciálním hraničním statusem a vím, že tady mohou být velké rozdíly mezi jednotlivými regiony a to je třeba mít na paměti. Pokud jde o dopravu, je třeba eh, více zviditelnit eh, ty regionální eh, přístupy a vztahy a myslím, že je třeba, aby právě regiony sami řekly, co potřebují, aby nedošlo ke zdvojování a podobně. Také je třeba uvědomit si, že některé regiony podporují cestovní ruch, některé regiony se zaměřují na něco jiného. Eh, tady komise říká, že v roce 2050 bude dvojnásobek cestujících a to je také třeba si uvědomit. Nemůže se rozvíjet jenom, rozvíjet jenom velká letiště, eh, to potom způsobuje přeplněnost těchto letišť a není to potom dobrá služba. Takže e, naopak by se měly, e, měla podporovat i menší letiště, e, která podpoří takový přirozený rozvoj v oblasti letectví. A potom propojení. Jsou tady vzdálené regiony a nejvzdálenější, nejodlehlejší regiony. Ty také potřebují podporu, aby byla zajištěna u nich propojenost území. A potom ještě zmínka o kritériích. E, to možná by nám mohla říci i komise v příloze k návrhu komise je metoda pro e, přidělování cíle e, územní spolupráce návaznost na článek 9. Jsou to přílohy stránka 179 jedná se o odlehlé oblasti, eh, hranit příhraniční oblasti a já mám pocit, že by to mělo být v opačném eh, smyslu, aspoň tak to chápu já a byla bych ráda, aby mi to komise vysvětlila. Když se hovoří o vážení, eh, mluví se o počtu obyvatel, který, kteří bydlí v tom perimetru 25 kilometrů a hovoří se tam o celkovém podílu na počtu obyvatel toho nejodlehlejšího regionu. Eh, jak, co to tedy přesně znamená? Já bych tomu eh, ráda lépe porozuměla, co znamená tato norma, zda si to vykládám správně nebo ne. Protože pokud si to vykládám správně, tak mám pocit, že tady eh, postupujeme opačným směrem, než bychom měli, a sice, že bychom měli podporovat eh, právě ty venkovské oblasti, protože směřujeme k situaci, kdy se lidé eh, koncentrují do města. Myslím, že bychom měli podpořit i opačný směr. Děkuji. Pan Žilo za komisi má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také za příležitost promluvit v diskusi. Rád bych eh, napřed uvítal návrh eh, a poděkoval zpravodajce za kvalitu a rychlost práce, eh, protože myslím, že to je jedna z priorit, které komise opakovaně zdůrazňuje. To znamená nutnost postupovat co nejrychleji vpřed napříč vlastně návrhy více víceletého finančního rámce. Dovolíte-li, pane předsedo, já bych se vrátil k poslední otázce. Pokud jsem tu otázku pochopil správně, tak se to týkalo spíše k eh, příloze společného nařízení více než k eh, Fondu soudržnosti a regionálního rozvoje. Eh, chci, chci ujistit členy, že priorita Ehm, na podporu eh, Fondem soudržnosti je vlastně eh, skutečně hm, touto prioritou pro ehm, ty ehm, nejméně rozvinuté eh, části, respektive regiony, zejména ty nej, nej, nejméně rozvinuté a zůstává vlastně touto prioritou i v dalším období. Pak ještě další dvě poznámky. Jednak tematická, celková tematická eh, koncentrace nebo zaměření a co se snažíme řešit, pokud jde o regionální rozvojový fond a fond soudržnosti eh, využitím této tematické koncentrace. Jednoduše řečeno, eh, cílem tematické koncentrace je zajistit, aby financování bylo zaměřeno na hlavní priority Unie. Ehm, zatímco zachováme um, příslušnou míru flexibility, tak aby se regiony Evropy mohly přizpůsobovat svým potřebám. A ehm, některé návrhy k tematické koncentraci považujeme za mírně problematické to musím připustit. Za prvé e, rozšiřováním e, tematické koncentrace na tři z pěti politických cílů se stává obtížným hovořit o koncentraci, když e, tedy vydáváte finanční prostředky na, na tři z pěti, tak kde jsou pak vaše stěžení priority? V čem? Eh, abych to ještě doplnil, při pohledu na eh, některá čísla, navržená čísla, tak eh, mírem tematické koncentrace napříč těmi třemi prioritními oblastmi obsaženými v návrhu by vyžadovali vyšší míru tematické koncentrace, než vlastně komise navrhuje. A to e, je v rozporu s tím, co jsem hovořil před minutou. To znamená zajistit, aby regiony měly dostatek pružnosti, aby se mohly přizpůsobovat svým vlastním e, vlastně své razným podmínkám. A to souvisí tež, proč navrhujeme tematickou koncentraci na národní úrovni místo toho tradičního e, postupu v minulosti na národní úrovni. Někteří Eh, se obávají potenciální centralizace procesu, že to povede k vyšší míře kontroly na kapitálové úrovni, ale eh, faktem je, že ten návrh eh, je spíše eh, opačně zaměřen. V této chvíli ta regionální koncentrace je taková, že procenta jsou nastavena na regionální úrovni, ale pokud je ta koncentrace na národní úrovni, pak individuální regionální částky vynaložené na tedy jednotlivou oblast jsou flexibilní, pokud ta národní úroveň to bude respektovat tato čísla. Ještě dva poslední body mohly. Ehm, byla zde poznámka o míře koncentrace na, klimatický, na klimatické cíle. Tady je nutno poukázat na ta různá procenta. Komise navrhuje celkový přístup 25 Eh, rozpočtu po roku 2020 zaměřených na eh, eh, klimatický rozpočet a někteří z vás poukázali na to, že to, co se vynakládá v rámci, v rámci EADF a Fondu soudržnosti je vyšší. To je správné, protože každý jednotlivý program musí přispívat eh, dle vlastně svých možností. A právě tyto dva fondy mohou významně přispívat ke klimatickým cílům, zatímco například sociální fond to bude mít mnohem těžší eh, zajistit ten průměr 25%, takže tady musí být určitá variace podle toho, jak je který fond eh, toho schopen a k tomu vhodný. A pak ještě ještě k těm některým exkluzím, které eh, komise navrhuje a k ním jste se také eh, eh, znepokojeně vyjádřili. Některé z těch eh, exkluzí vyplývají z určitých poučení. Za prvé z poučení z minulosti a za druhé jde o to zajistit konzistentnost s celkovými prioritami Evropské unie. Pokud jde o poučení z minulosti, toto skutečně zapadá do eh, našich úvah o eh, návrhu exkluze nebo vynětí eh, letišních území eh, s určitými výjimkami. Tam jsme měli velmi negativní zkušenosti, pokud jde o financování a proto se domníváme, že by bylo příhodné to přenechat národním úřadům, aby prostě oni rozhodovali eh, o relativním financování. A pokud jde o kolejová vozidla, tady je také nutno zajistit rovné nakládání s jednotlivými podniky podniky a subjekty na trhu, abychom eh, se nedopouštěli eh, nějakých eh, nekalých soutěží. Děkuji, nebo pravidel. Děkuji. Děkuji komisi a nyní paní zpravodajka má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Byla to první výměna názorů, velice zajímavá, se stínovými zpravodaji i s dalšími poslanci, zvláště Izabelou de Monte i s komisí. A už se těším, až budeme pokračovat v této konstruktivní práci. Myslím, že se asi všichni shodnou na tom, že je důležité říci, že dopravní projekty jsou velice významné pro Evropany a často právě regiony navrhují tyto projekty. A když mluvím o tom sociálním rozměru Dominiku, tak eh, máme tím především na mysli, že to omezuje rozdíly mezi regiony. A v tomto smyslu bych se na to chtěla zaměřit. A u těchto bodů doprava jsou opravdu zásadní, eh, je opravdu zásadní osou. Dopravní politika musí být obsažena v ERDF, v ESF, Uvidíme, jakým způsobem se eh, nám to podaří eh, zpracovat, ale zdálo se mi, že je důležité zohlednit to nejen v některých cílech, ale ve všech a samozřejmě nejodlehlejší regiony a ty, které mají největší potřeby, potřebují větší podporu. Ale u těch nejpokročilejších regionů zase není možné eh, se zaměřit jenom na propojení dopravy je skutečně třeba se zamyslet, eh, jak postupovat co nejmoudřeji u těch jednotlivých eh, dopravních projektů v regionech. A je třeba pomoci regionům s realizací eh, je tady jednak úroveň členského státu, ale také úroveň regionální a já si myslím, že ta území v Evropě fungují úžasně a je třeba v tomto směru pokračovat i s ohledem na to, že některé státy eh, to ještě tolik neumějí. Eh, děkuji vám všem a těším se na brzkou shledanou při eh, této spolupráci a pane Van de Kampe, prosím, neříkejte mi paní Christine, ale paní eh, Revodal Bonfu, a protože kolegům poslancům říkáte příjmení a mě ne. Děkuji mnohokrát paní Revodalon Bonfa i za toto upřesnění. Neříkáme kolegům křesním jménem. A děkuji i za uh, tuto základní zprávu, za kvalitní práci. Je jasné, že bez území bychom skutečně nemohli vytvářet naši Evropu. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je pondělí 1. října ve 12 hodin a vracíme se k bodu 6. Paní Gezine Meissner je zde. Necháme jí trochu čas, aby si vydechla. A prosím, návrh směrnice přístavní zařízení pro příjem odpadu vykládaného z lodí. Je to změna směrnice 2050 2009 16, 2010 65 a 2059. Rádi si vás vyslechneme. Máte slovo, paní Meissner. Já, vielen Dank, Frau Vorsitz. Ano, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také, že jste upravili pořad jednání. Já jsem musela hlasovat na ITRE, tam jsem se také na tom podílela a bylo to na úplně jiné straně parlamentu ale teď už jsem konečně zde. Takže dobře, my jsme v rámci této směrnici o přístavních zařízeních měli už zasedání stínových zpravodajů, to proběhlo dobře a my jsme se už poměrně eh, často, nebo si často no, o věcech eh, vlastně vyměnili s komisí a získali jsme přehled, co si eh, kdo myslí o věci. Návrh komise jsme, jsme trochu přitvrdili, eh, zpřísnili a eh, částečně také zmírnili. Já jsem se podívala na řadu přístavů a návrh považuji víceméně za dobrý, v tom smyslu, že mm, eh, tedy se říká, že potřebujeme jeden celistvý návrh a co nejméně byrokracie. Já jsem byla zprvu skeptická, zdali to bude fungovat, protože přístavy jsou velmi obtížné. Já jsem se podívala na, nebo rozdílné, já jsem se podívala na přístavy v Německu, Německu, v Nízozemí a také v Lisabonu. Ehm, mnohdy je to ehm, skutečně velmi těžké postupovat stejným směrem u všech přístavů. Já se domnívám, že pokud přijmeme směrnici, a směrnice znamená, že se ehm, dají upravovat na úrovni členských států, ale musíme vycházet z toho, co je mm, proveditelné v praxi a co nikoli. A na zasedání stínových zpravodajů jsme se o tom také bavili. Zítra se ještě jednou sejdeme se stínovými zpravodaji. Myslím, že to zvládneme v tom smyslu, abychom měli měli tedy ehm, sladěný návrh. Eh, dnes už mohu hovořit i o kompromisech, protože jsme dospěli daleko. I v tom ohledu máme osm kompromisů. První se týká rozsahu. Tam jsme tolik toho zase nezměnili. Zapracovali jsme tam výrazy jako reasonable nebo practicable u článku nebo v článku 4. Tam eh, se jedná o eh, přístavní přijímací zařízení nebo zařízení pro příjem odpadu. Tam nám eh, záleží na to, abychom tam zapracovali i recyklační zařízení a abychom do textu zapracovali i e, agenturu EMSA. My jsme ji také navštívili a oni si stěžovali, že dostávají stále více úkolů, ale nikoli více zaměstnanců. To chápeme, ale EMSA by skutečně tam byla užitečná. E, také jsme tam e, zapracovali autonomos nebo outermost regions, to znamená nejodlehlejší regiony, um, protože Eh, nám bylo řečeno, že lze využít eh, i fondu eh, pro podporu těchto nejodlehlejších regionů a jejich specifik. Dále, pokud jde také o manipulační plány s odpadem. Tady chceme, aby zásadně existovaly v angličtině, ale také v národních jazycích. My zdůrazňujeme, že angličtina je už mezinárodním jazykem a Navíc jsme tam zahrnuli nové informace, které zásadně musí být vždy eh, k dispozici, aby bylo také jasné, jak jsou kalkulovány poplatky, které jsou eh, vždy vyrubovány a jde o možnost spolupráce ostatních subjektů. Dále monitorování nebo kontrola, eh, která eh, eh, původně probíhala každé tři roky, bude na příště probíhat každých pět let. Dále u malých přístavů jsme vytvořili další podmínky a také výjimky. To znamená, že malé přístavy mohou být výjimuty, pokud budou zapojeny do regionálního systému, je-li to prokazatelné a mohou-li to národní státy skutečně dokázat Eh, takže pro tyto malé přístavy jsme nalezli eh, úpravu eh, speciální. Dále, pokud jde o přenos nebo překládku odpadu z lodí, tak tam hovoříme o tom, že žádná loď, která vypluje z přístavu, nesmí se zbavovat svého odpadu na moři. Dále U malých přístavů jsme rovněž přijali specifické úpravy, abychom dali jasně najevo, že existují různé typy přístavů. Dále e, jsme e, tam také e, zmínili takzvanou prémii za likvidaci starých lodí, dále pak eh, rybolovné sítě a eh, další zařízení. Eh, existují také lodě, které jsou placené členskými státy, aby přímo přiváželi odpad na souši. I takovéto případy jsme zmínili v návrhu. Komise říká, že když eh, loď opouští poslední evropský přístav, a tak musí, tak před vlastně zakotvením v neevropském přístavu musí se zbavit všeho odpadu. Může se stát ale, že tento poslední odpad je přeplněný a eh, nemůže se tedy odpadu zbavit, proto Eh, proto, eh, se, eh, proto je zapotřebí, aby se našlo jiné řešení, to znamená, třeba ten předposlední musí ten odpad převzít dále. Pollute pace princip, tedy princip znečišťovatel platí a to je rozhodující bod. To bude hrát roli i v rámci trialogu. Komise řekla, že má být stoprocentní nepřímý poplatek, kterým bude vše pokryto, ale přístavy říkají, že to tak nejde a v našem kompromisu jsme převzali pozici rady. My známe mm, dokument rady, že tedy tento nepřímý poplatek má být eh, eh, kalkulován podle kategorie a velikosti lodí a také podle eh, lodního provozu a podle kapacity Eh, která je na té lodi k dispozici. Takže to jsou hlavní body. Máme ještě v návrhu i to, že Ich weiß, dass das die Kommission nicht so gerne hört. Je nutno zohlednit i takzvanou balastní eh, vodu nebo vodu, eh, která představuje určitý balast. Vím, že to komise asi neuslyší ráda. Dále v rámci definic jsme eh, provedli určitá eh, rozšíření, my jako parlament. Eh, máme tam jeden kompromis týkající se úvodního ustanovení 18. Ne, nebyly to definice, ale úvodní ustanovení, omlouvám se. A to vlastně bylo vše, co jsem chtěla říci. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Snažila jsem se tedy argumentovat s papírem a se svými poznámkami. Eh, děkuji už nyní stínovým zpravodajům. Spolupráce běží velmi dobře a jsem plná naděje, že eh, parlament vytvoří skutečně ambiciozní eh, návrh, který bude moci předložit. A nyní se těším na diskusi. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto jasnou prezentaci otevírám diskusi. Paní Klun má slovo. Yes. Thank you. Thank you, Madam Chairperson, and I'd like to thank uh, Mrs. Meissner as well. Uh... Děkuji, paní Meissner za eh, doposud vedenou práci. Eh, můžu každopádně podpořit to, co jste říkala, že je tady dobrá spolupráce my to tak alespoň vidíme a věřím, že ostatní stínoví zpravodajové také a zítra dopoledne budeme mít další zasedání stínoví zpravodajů a doufám, že e, tam pokročíme vpřed. Paní majster nadstínila oblasti, které Eh, nám mimořádně leží eh, na srdci. Eh, říkám, jedná se o velice malé přístavy, nechceme je příliš zatěžovat administrativními požadavky, chceme dosáhnout ekologických přínosů, musíme tady dosáhnout určité rovnováhy a dát jim určitou flexibilitu, aby nebyly přetíženy a abychom zde nedávali určité podněty k vykládání vlodního odpadu. Každopádně jde také o to, aby eh, eh, rybaři neměli eh, při vykládání rybolovného odpadu v další náklady s tím. To je důležité při rozlišování toho aktivního a pasivního rybolovného odpadu také by bylo dobré, aby eh, lodě mohly eh, jet do třetích zemí, aniž by eh, nejdříve musít, museli odvzat odpad, protože vůbec nevíme, jak to jinak nastavit. Ten návrh musí být také sladěn se stávající legislativou k hospodaření s odpady. Takže rozsah toho návrhu má sladit evropské právo s Mariupolskou konvencí, umluvou a tímto eh, směrem se chceme tedy vydat. Já jsem velice spokojená za savadní eh, spoluprací s jiných zpravodajů a tento týden se jistě pohneme zase vpřed, ale ještě jednou děkuji paní Meissner eh, za podporu a pomoc v této věci. Merci beaucoup, madame. Děkuji. Paní Grapini. Mulțumesc mult, doamna președintă. Vreau și eu să o felicit pe raportoarea noastră. Am participat la prima întâlnire, mâine avem a doua întâlnire. Vreau să mulțumesc colegilor mei din uh, Comisia TRAN. Din... Děkuji. Já každopádně děkuji kolegům na výboru TRAN a za SAD a předložili spoustu pozměňovacích návrhů. Děkuji také sekretariátu SAD. Chci navázat na to, co říkala paní zpravodajka. Doufám, že si ty věci vyjasníme zítra. Obecně eh, řečeno, souhlasíme s tím, co eh, říkala paní zpravodajka, ale doufáme, že se tam podaří některé věci dojednat a dosáhnout kompromisu. A my podporujeme spíše tří eh, letou než pětiletou hůtu tady. A pět let je příliš dlouho. Těžko se něco kontroluje po pěti letech. A, a to zejména, když můžeme dosáhnout pokroku dříve, možná, že o tom budeme moci vyjednávat dosáhnout nějakého průměru. Potom si musíme vyjasnit některé eh, termíny. Například eh, jsme podali některé pozměňovací návrhy, které se týkaly eh, definice provozu podle harmonogramu. Ta definice komise není dostatečná, takže tam jsme podali pozměňovací návrh. Také jsme podali pozměňovací návrh, který se týká týkal eh, ekologických lodí. Dohodli jsme se na tom, ale eh, jak deklarovat takovou loď jako ekologickou? Takže eh, to jsme taky upravili určitým pozměňovacím návrhem. Kolegové také předložili změnu, která se týká jiné z definice přístavu. Komise formulovala tu definici, ale my tady máme jiný návrh. Takže tohle jsou určité věci, které eh, je třeba eh, vyjasnit. Kezine, vy jste také hovořila o systému eh, úhrady nákladu, ale tady ten základ, ze kterého se to bude vypočítat, je třeba vyjasnit. Touto zprávou nechceme zvýšit zátěž drobných přístavů. My hlavně chceme sbírat ten odpad vytváření loděmi v jakémkoliv přístavu, ať už ve velkém nebo v malém. Cílem je zmenšit eh, objem těch odpadů, čili potřebujeme spravedlivý systém poplatku a také systém, který eh, bude poskytovat určité, eh, určitou motivaci, která bude bránit výmětům odpadů na moři kde s tím má eh, velké zkušenosti eh, z vlastní země a stínový zpravodajové z ostatních eh, zemí, podobně jako já. Takže já myslím, že budeme schopni se dohodnout na praktickém řešení. Chci tím říci, že musíme dosáhnout něčeho praktického, protože by nedávalo smysl, abychom zde přišli s něčím, co nebude mm, uveditelné do praxe. Každopádně dohodnout se musíme, protože a jsme to jistě schopni, protože všichni kolegové ukázali eh, ochotu eh, spolupracovat a je v našem společném zájmu dosáhnout lepší úpravy než ta stávající. Děkuji. Pan Van Dalen má slovo. Já eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já také mnohokrát děkuji eh, mm, paní zpravodajce. Eh, já si myslím, eh, že jsme si už konstruktivně zasedli se zpravodajkou a se stínovými zpravodaji. Vyjasnili jsme si věci, jako jestli je tam třeba začlenit vnitrozemskou dopravu a nechat ji tam. To už jsme si tedy vyjasnili a potom eh, tam eh, ty vnější regiony, eh, jestli je tam budeme zahrnovat, potom mm, zvláštní dofinancování na národní úrovni. Myslím si, že tady jsme na dobré cestě. Ty texty, které předložila paní zpravodajka, a zejména u článku 2, definice toho, co to je přesně odpad, Tady máme tedy připomínky k těm eh, sedimentům, eh, a které eh, se používají jako balast, tak to je věc, kterou se budeme muset zabývat, ale celkově si myslíme, že zítra jistě pokročíme v sladění mm, stanovisek parlamentu a komise za parlamentu, tedy dopravního výboru. Děkuji, pan Taylor. Uh, thanks very much, Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji Gezíne a děkuji dalším zpravodajům eh, a stínovým zpravodajům eh, za všechny příspěvky. Eh, máme tady revizi, která skýtá jedinečnou příležitost řešit odpad, které, který zaneřáďuje naše moře a eh, naše, eh, naš samozřejmě velmi vzácný mořský ekosystém. Máme možnost tedy diskutovat o některých klíčových otázkách, některé necháme na zítřek. Klíčovým cílem této legislativy je eh, povzbudit lodě, aby eh, skutečně používali eh, zařízení pro tedy příjem odpadu z lodí. Chceme vážně řešit tento problém, tak musíme povzbudit všechny lodi, aby se zbavili všech, všeho odpadu v přístavech a nikoli dohodli eh, eh, na moři. A proto ten stoprocentní eh, systém nebo systém stoprocentních poplatků to povzbuzuje. A myslím, že bychom měli jít ještě dále, než pouze stimulovat lodi k využívat těm, těchto zařízení. Musíme naopak je odrazovat, odstrašovat od toho, aby se zbavovali odpadu eh, v moři. A tudíž jde přímo o určitou kriminalizaci zbavování se odpadu eh, z lodí přímo na moři eh, a takto chránit naše moře. Eh, cílem ehm, řešit eh, mořský odpad se, eh, je samozřejmě také řešit rybolovné zařízení, což je tak již um, součástí směrnice 2059, ale je nutno podle toho také nahlašovat ztracené e, zařízení a také je zde ustanovení, které e, zmocňuje e, Evropskou komisi, aby, autor, aby harmonizovala tato hlášení napříč EU. Pokud by k tomu nedocházelo, tak to bude na úkor mořských ekosystémů. A je tedy nutno, aby všichni měli spolehlivá data data eh, i o odpadech eh, tvořených eh, rybolovným zařízením. Takže bych se chtěl přimluvit za to, aby vlastně i tento druh odpadu byl zahrnut do návrhu a těším se na diskusi zítra ráno. Děkuji. Děkuji, paní González má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji paní Meissner za velice eh, hladkou mm, spolupráci. Já jsem podala některé pozměňovací návrhy, kde zdůrazňuji namátkové kontroly, sankce a tresty, eh, aby se to týkalo vlastně trestných činů proti životnímu prostředí a Eh, veřejnému zdraví, aby se zakázaly eh, ty zátěžové vody, aby se zvýšila eh, odpovědnost za ztrátu rybolovných zařízení, aby to, ta lhůta byla krátká pro nahlášení. Dále chce, aby se stanovily normy týkající se té oběhovosti rybolovných technik také považuji za nutné informovat pracovníky přístavů, kteří jsou pověřeni eh, úklidem, kteří jsou pověřeni prací, třeba v restauracích mají na starosti eh, osobní cestující a podobně. Dále je třeba také zakládat národní fondy na podporu eh, odlovu odpadů. Eh, částečně by to mělo být financováno z poplatku. Eh, dále jsme při této práci zaznamenali snahu Výboru pro životní prostředí při vytvoření definice, je to náš kompromis číslo 7, aby se tam tedy zahrnula definice odpadů z lodí. A výbor pro životní prostředí eh, navrhuje definici eh, pevných nebo plovoucích plošin. To také eh, je v návrhu 89 SD a 91 zelených. Myslím, že to jsou návrhy, které bychom měli zapracovat mezi definice v naší zprávě. A konečně ještě jedna věc, eh, to je eh, velikost přístavů, které jsou eh, z toho osvobozeny. Definice velmi malých a malých přístavů. Mělo by se to jasně definovat, jakou velikost maximální může mít přístup, aby byl osvobozen od té povinnosti. Já musím říct, že se mi líbil návrh Isaskun Bilbao, že ty malé přístavy by se mohly sjednotit a mohly by mít společné plány eh, pro eh, příjem odpadu a možná bychom se nad tím ještě mohli zamyslet, ale obecně panuje dostatečná schoda na zprávě a byla bych ráda, kdyby naše pozměňovací návrhy byly, byly více zohledněny v kompromisech, ale každopádně Děkuji správní zpravodajce za práci a děkuji i stínovým zpravodajům za jejich ochotu, vstřícnost. Myslím, že zítra se nám podaří dořešit eh, ty ještě otevřené otázky. Děkuji. Děkuji. Obracím se na Evropskou komisi. Slovo má paní Berg. Vítejte. Thank you. Eh. Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní Meissner a všem stínovým zpravodajům za veškerou práci, kterou již odvedli na tomto tématu, což zdůrazňuje, že je to důležité téma, které má eh, schopnost zajistit, aby odpad z lodí byl navracen do přístavu a nebyl eh, skládkován v mořích a zejména aby e, odpad, který končí e, v rybolovných sítích, byl vracen do přístavu bez dalších nákladů pro e, rybáře. Chcem, chceme také poděkovat za návštěvu paní Meissner na EMSA a určitě naše paní ředitelka by tam byla bývala, byla s vámi ráda, kdyby jí to byl čas dovolil, ale nutno říci, že návrh komise byl vypracován s, eh, v těsné součinnosti s EMSA, která bude také eh, mít podíl na implementaci, pokud to projde. Dovolte, abych se zaměřila na tři oblasti, tři témata, která jsou těmi nejdůležitějšími a eh, k ním směřují i pozněvací návrhy. 100% eh, nepřímý poplatek za eh, odpad a eh, omezení objemu, dále pak ty pasivní odlovy odpadu to je velký problém v našich mořích a pak ty eh, velmi malé a malé přístavy a jak s nimi naložit, eh, jak paní Meissner správně ehm, uvedla, jedná se eh, o snahu harmonizace, ale je obtížné pokryt vše. Chceme seriózně řešit problém odpadu z lodí, tak musíme nastavit správné finanční pobídky, abychom zajistili skutečně maximální výlov a, a vlastně překládku odpadu z lodí na, e, nebo do přístavu. 100 stoprocentní nepřímý poplatek za odpad si myslíme vytváří ten správný stimul, ale současně chceme zdůraznit, že přístavy by měly být schopny diferencovat poplatek za odpad podle velikosti lodí, podle druhu obchodu, eh, v němž, eh, tedy, mm, kterým se loď zabývá a tak dále. A proto se domníváme, že tady je dostatek stimulu, aby tedy přístavy investovaly eh, do další kapacity, tak aby lodi mohly investovat do dalších kapacit. Pokud jde o limitaci objemu, které, což bylo diskutováno mezi stínovými zpravodají, vítáme Eh, pokrok, kterého bylo dosaženo, ale doufáme, že eh, tato omezení objemu budou skutečně omezena na v skutku výjimečné případy, například takové, kdy eh, lodě, které chtějí dodat více, než to deklaruje jejich kapacita, jejich tedy úložná kapacita, tedy budou omezena. To znamená, budeme to deklarovat jako, to znamená, budou to omezení e, taková, která nebudou vyžadovat investice do e, dalších kapacit a mm, nevzniknou tak velké rozdíly mezi přístavy, eh, nezaniknou rovné podmínky mezi přístavy a eh, nebudou muset tedy přístavy investovat do nových kapacit. Doufáme tedy, že nalezneme dobrý kompromis. Pokud jde o pasivně eh, vylovený odpad, to znamená odpad, který skončí v rybářských sítích. Tady chceme eh, vyjasnit, vysvětlit, že náš návrh dává rybářům právo eh, vlastně výlovu oproti poplatku, který musí, musí hradit a to stále ještě dává určitou svobodu Eh, členským státům, eh, které musí vlastně a tím se zajistí, že jak jakékoliv další náklady mohou být vyrovnány výnosy z těchto poplatků. A Dále, pokud jde o eh, malé a velmi malé eh, komerční přístavy, tady eh, chceme mít vlastně kontrolu nad výjimkami, pokud jde o vlastně ty odpadní plány, komunikaci o nich s veřejností a pokud jde o integraci těchto odpadních plánů do infrastruktury městského odpadního hospodářství Domníváme se, že když je přístav malý, tak to neznamená, že nemá služby. A jakmile má služby, tak během otevíracích hodin musí být schopen i vystavit stvrzenku za to, co, za co účtuje. A v tomto um, ohledu se těšíme za spolupráci s poslanci um, na tomto návrhu. Děkuji. Děkuji vám. Paní předsedkyně si vypla mikrofon. Myslím, že to zestručním. Já jsem pozorně naslouchala, leco si poznamenala. Setkáme se ještě zítra ráno na dvě hodiny. Budeme mít dost času, času věci projednat a e, objasnit si pozice. Já několik věcí shrnu, to znamená třetí státy vně EU mohou také přijímat odpad. Ano, to je v kompromisu zahrnuto. Green shipping, ano, tady e, jsme připravovali a vybrou neobrusili ještě definici. Ne všechny tyto definice jsou v kompromisu, ale definice odpadu totež jako green shipping je důležité vědět, o čem mluvíme, tak aby eh, to vše bylo jednotně pochopeno na úrovni členských států ano, já rozhodně nechci, aby se do moří dostal dal, další odpad, takže s výjimkami musíme postupovat opatrně. Vše musí na pevninu do přístavu, ať už je přístav malý nebo velký, to musíme nějak zvládnout. A pokud je o ropné plošiny, eh, já vím a také jsem o tom hovořila s Básem Aikoutem a on se zúčastnil našeho setkání se Stevenovými zpravodají. Zdá se, že to nefunguje. Ropné plošiny se se sice počítají jako lodi, ale oni nepřinášejí eh, do přístavu odpady. Eh, to znamená, když eh, ropné plošiny nebo z ropných plošin se dostává odpad na pevninu, tak to není přiváženo loděmi, ale jinak. Ale zítra můžeme o tom hovořit. Dále pak výjimky. Musí být zajištěno, že i u těch nejmenších přístavů, které budou vyňaty, bude eh, zajištěna spolupráce, že budou nějak zapojeny do sítě součinnosti a tak dále. Dále omezení objemu v případě toho stoprocentního nepřímého poplatku. To, myslím, bude ještě napínavé i v rámci trialogu, kde se nakonec setkáme. Přístupy jsou různé důležité a hlavní je, aby se dostal všechen odpad na pevninu a toho chceme dosáhnout. Těším se na zítřek. Děkuji. Připomínám, že hlasování proběhne v úterý 9. října. A pokračujeme dále. Návrh nařízení. Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech těchto subjektů a azylového a migračního fondu, fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro zprávu hranic a víza. To všechno najednou. A naším zpravodajem je to návrh stanoviska pro výbor Regi a naším zpravodajem je pan Zlotovský. Máte slovo. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Už jenom název tohoto eh, eh, nařízení, eh, který je těžké odrecitovat z paměti bez <clears throat> problému, je složitý tedy a notabene jde ještě o peníze. Eh, jde o to, že eh, ten, eh, ten, ten mm, způsob pomoci bude v nadcházejícím rámci zásadně ovlivňovat způsob realizace v rámci sítě TENT. E Hlavním cílem nařízení je omezit zbytečnou administrativní zátěž související s Fondem soudržnosti a zároveň zaručit transparentnost a legálnost vydávání evropských prostředků. A to je samozřejmě cíl, ke kterému je třeba, nebo který je třeba podpořit. No, úplně na začátku musím říci, eh, že eh, je zde nepochopitelný a nepochopitelně eh, a značné zmenšení financování Fondu soudržnosti v nadcházejícím období, které není podložené vzhledem k regionům, kam se Fond soudržnosti cí, eh, zaměřuje. Cíly, eh, cíle politiky soudržnosti nebyly naplněné a proto 2021 až 2007 tam dávat eh, na infrastrukturní investice, to, to se musí, to, ta úroveň se musí uchovat alespoň na té stávající. Nechci opakovat všechny argumenty, které se používají pro odůvodnění tohoto stanoviska a proto jenom eh, vysvětlím tři změny, které navrhuji, které si myslím, že jsou nezbytné k návrhu, v návrhu komisy. Za prvé, eh, zachovat eh, obecně platnou zásadu podílu prostředků, která se týká kvót přenesených z Fondu soudržnosti do projektu Spojování Evropy Connecting Europe. Je třeba vnímat, je, je třeba, aby mm, celek těch eh, prostředků se rozdělil na národní obálky a teprve potom eh, se dal k dispozici eh, v rámci soutěží. Další, zpráva, další věc je tady snížení z 85% do 75% financování pro slabě rozvinuté regiony. To může zablokovat spoustu infrastrukturních investic a, a potom místo toho, aby se tady zvýšilo angažování ženských států, tak se spíše zruší spousta projektů v těch nejméně rozvinutých eh, regionech. Eh, Takový to posun eh, jde proti myšlence toho nástroje, který má posílit investice tam, kde jsou nejpotřebnější a nejhůř se financují. Rozhodně je také třeba zachovat tu stávající zásadu N plus 3, která eh, se velice dobře ukazuje, eh, tedy, eh, že, že funguje v, zejména u složitých projektů. Návrh komise a zavedení zásady N plus 2 akorát zvýší časový tlak na členské státy a nezaručí urychlení eh, eh, implementace projektu a ještě to povede k eh, vynakládání dalších prostředků. Dvěma větami bych se také chtěl dotknout návrhu spojení vydávání rozpočtových prostředků na takzvanou, s takzvanou řádnou zprávou tohle nepřinese žádné výsledky, pokud to nebude jasně definováno a, a specifikováno pro jednotlivé členské státy. Stane se to akorát politickým nástrojem, který nebude mm, mít nic společného s tím, jestli ty prostředky jsou vydávané eh, správně nebo špatně. To musí být základním kritériem při eh, plánování eh, politiky soudržnosti v nadcházejícím rozpočtovém období. Samozřejmě eh, těším se také na vaše myšlenky a pozměňovací návrhy a mm, doufám, že se nám podaří zpracovat dobré stanovisko pro výboj pro regionální rozvoj. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane Zlatovsky, za představení zprávy. A slovo má pan Van den Kamp. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem eh, dnes eh, dopoledne eh, za EPP tady, nebo dnes odpoledne jsem tady vlastně za EPP takovým hlavním vystupujícím. A tentokrát tady nahrazuji kolegyni Klaudii von Smith z Rakouska. Eh, Claudia Smith a Schmidt a, a, eh, a já nebo a, eh, cházíme z kohezních zemí a, a proto vnímáme ten fond soudržnosti tak trochu jinak než kolega Kosmas Lotovsky který by tak trochu, když to drsně řeknu, nechal všechno při starém a dokonce by to ještě navýšil. Ano, mm, to bude opravdu velice obtížná diskuse. Dostali jsme poměrně kritickou zprávu od Evropského účetního eh, dvora o eh, vydávání eh, kohezních prostředků na regionální letiště na vysokorychlosti železniční tratě a o implementaci RMTS musí být eh, jasné, eh, že velice eh, velkou hodnotu přidáváme prostředkům z Fondu soudržnosti a na a, ta a obecná směrnice o dávání musí být jasnější. A samozřejmě musíme potom kritičně vnímat to, jak se ty prostředky soudržnosti vydávají. Kdybychom to rozdělili jenom na národní obálky, tak to by bylo příliš úzce zaměřené ta debata ohledně poměru 30-70 eh, eh, ještě v našem táboře plně probíhá. Máme k tomu také eh, různé postoje. Máme tam kritickou skupinu, která říká, která říká, je třeba to tedy sformulovat přísněji, a jiná skupina, která říká, hmm, to je jedno, jde tady o prostředky soudržnosti a pokud je budeme chtít dát do dopravy, tak to musíme dělat podle vlastních plánů. No prostě, když to zkrátím, toto nařízení je nesmírně důležité. Nicméně to eh, vyúčtování a ta implementace eh, těch prostředků, eh, to lze udělat poděkud elegantněji. Peníze daňových poplatníků lze vydávat jenom jednou a větší priorita sítím TNT e, je samozřejmě e, žádoucí, ale nechat všechno úplně e, při starém si myslíme, včetně Klaudie Schmidt, že není příliš dobrý přístup. Děkuji. Monsieur Assis. Pan Assis. Prezident, caros Děkuji, Pane předsedo, dámy a pánové, především chci poděkovat za práci na tomto návrhu. Já se domnívám, že panuje jednomyslnost pokud jde o podporu odbourávání byrokracie a zamezování zbytečným nákladům a také flexibilizace evropských fondů. A také vítáme opatření, pokud jde o eh, slaďování pravidel jednotlivých fondů to vše vnímáme velmi pozitivně a e, v tomto ohledu e, nevzejdou z naší strany žádné připomínky nebo námitky. Také bych chtěl poukázat na to, že e, přisuzujeme velký význam konvergenci mezi Fondem soudržnosti a Fondem pro regionální rozvoj a facilitou pro propojení Evropy, ale myslím, že prostředky ne nejsou dostačující e, e, komise je zneklidněna z nedostatečné konvergence a současně krátí prostředky o 45%. To je určitý protimluv, je to určité kliše v určitých politických kruzích, kdy Eh, je snaha eh, fondy hodnotit negativně a to se nedá odbít eh, formou kliše. Portugal si, Portugalsko si uvědomuje, že vlády, které byly pravicovější nebo více levicové, činili investice, které naše, naši zemi výrazně zmodernizovaly a tím pokryli také určité nedostatky. Já jsem i nadále pro eh, evropskou integraci, pro evropské sjednocování a eh, toto by ji mělo podporovat. ale eh, tady je hrozba, že příslušné financování pro znevýhodněné regiony bude kráceno. Eh, například eh, by se to mělo týkat, nebo by se to mohlo týkat dopravní dostupnosti těchto regionů, což je znevýhodní ještě více. Komise kritizuje implementaci pravidel fondu a také určité prohřešky vůči pravidlům eh, právního státu. Pokud dojde nebo dochází k eh, přestupkům vůči eh, právnímu státu, tak to samozřejmě je neakceptovatelné, i když se jedná o porušení finančního rázu, protože zásady právního státu musí být členskými státy respektovány v každém ohledu. Mnohdy ale do toho zasahují i exogenní a hospodářské faktory. Nevždy to souvisí s politikou a v podstatě bychom se měli těšit, že jsme konečně překonali ekonomickou a finanční krizi, která také Eh, vedla k tomu, že v rozpočtové oblasti jsme tak trvali na cílových zadáních. Chci ještě zmínit, že naše frakce také předloží pozměňovací návrhy, ale rádi bychom na tom spolupracovali s ostatními eh, frakcemi. Eh, děkuji, pane Asisi. Já vystoupím za skupinu ALDE. Má se jednat o nařízení a mechanismus na rozdělování prostředků. E, ten text podléhá určité časové dynamice, která ovlivnila jednotlivé členské státy. Byla tady hospodářská krize, o které mluvil pan Asís, ale také politická krize, e, která zde rovněž byla zmíněna. Je třeba provést kvantitativní i kvalitativní změny. Diskuse je dosti eh, národní, pokud to tak mohu říct, je více národní než politická. Pokud jde o zprávu pana Zlatovského, já souhlasím s některými jeho komentáři. Komise chce omezit administrativní zátěž, zvýšit flexibilitu, Eh, srovnat priority s rozpočtovými prioritami, s tím určitě můžeme souhlasit. Také je tady snaha o lepší zprávu, konzistentnější zprávu v rámci unijních politik. Je tady vždy problém rozdílu mezi eh, unijními politikami v evropském zájmu a mezi požadavky členských států, zvláště těch kohezních, pokud jde o jejich vlastní strukturální rozvoj, kdy chtějí dohnat určitá strukturální spoždění. Upřímně řečeno, prvním problémem je, a tady souhlasím se zpravodajem, já bych klidně zanechal nástroje pro rozdělování fondu soudržnosti členským státům. Myslím se, že tento nástroj a jeho případná revize by měla být opravdu velice opatrná. Dále se tady uh, hovořilo o revizi. To je třeba vnímat v politice Fondu soudržnosti. Jedná se o dohánění strukturálního spoždění, o rozvojového spoždění jednotlivých států eh, a naštěstí díky snahám kohezních států a díky evropským politikám se toto spoždění zmenšuje. A ta specifická opatření eh, se tedy také omezují. Je třeba se tedy na to podívat z hlediska čísel, můžeme o tom diskutovat, ale dalo se očekávat snížení fondu soudržnosti v tom smyslu, že, eh, jsou, že toto snížení je dokladem na eh, vliv fondu na ty regiony, které byly spoždění eh, a jejich spoždění je teď menší. Pokud se ty fondy zmenšují, znamená to, že už není silné takové strukturální spoždění, které je třeba dohánět. To je třeba mít na paměti. Plně souhlasím se zpravodajem v tom, že se tam nezahrnují odhady na provoz a údržbu. Pokud se jedná o RIFIT, tak toto opatření by podstatně eh, zkomplikovalo celou zprávu a také administrativní zátěž. Tady je třeba postupovat velice opatrně, protože to je opatření, které je oprávněno teoreticky, ale dost asi nepříjemné z praktického hlediska. Je třeba vždy si vybrat mezi tou eh, Eh, jaksi snahou dosáhnout něčeho lepšího a mezi proveditelností. Potom tady jsou ty procentní eh, eh, podíly, předběžné poskytnutí. Myslím, že ty procentní podíly jsou poměrně nízké, ale je to, může to být nepříjemné v zemích, které potom mají realizovat ty operační programy. racionalizace strategického programování, eh, to by také mělo omezit eh, administrativní zátěž. Eh, naproti tomu, kdyby se zaváděly ty předběžné studie, to by bylo nákladné a složité. A to si myslím, že jde správným směrem. Potom dvě poznámky k financím. Když se podíváme na víceletý finanční rámec, ten teď končí. Na mnoha úrovních vzniknou určité arbitráže, které jsou zatěžující pro samotné nařízení. A na závěr chci ještě stručně říci, že také na, znovu předložím ten svůj návrh 20 miliard ze stejných důvodů, které už jsem zmiňoval, a trochu v odlišném rámci, ale budeme tak činit u všech směrnic a nařízení, kterých se to týká. Eh, nyní pan Taylor. Za zelené nikoli, nechce se vyjádřit. Pokud už nikdo další se nechce vyjádřit, tak dám slovo zase panu Žilo z komise. Thank you very much, Chair, and thank you for the chance to intervene again. Děkuji, pane předsedo, opět za šanci se vyjádřit. Chci poděkovat eh, zpravodaji za návrh a všem členům. A eh, začal bych tím, že asi to není nejkratší eh, název pro nařízení, jaké kdy exist, jaký kdy existoval, ale zdůraznil bych to, že nařízení jako takové je o 50 kratší než stávající nařízení 20, 15, 20, 20. Samozřejmě, že eh, když odbouráme slova, tak to eh, neznamená automatické zkrácení nebo zlepšení, ale je nutno samozřejmě eh, kvitovat úsilí o odbourání nebo snížení eh, byrokracie a administrativní zátěže. Dovolte, abych se zmínil ke dvěma třem bodům, které zde zazněly. Myslím, že došlo k určitému rozporu, který musíme identifikovat, pokud jde eh, o obavy na straně jedné se hovoří o nižším rozpočtu k dispozici, tedy eh, zejména v rámci fondu soudržnosti a eh, požadavkem po vyšší míře spolufinancování z téhož fondu, protože čím vyšší míra spolufinancování z EU, tím eh, vyšší celková míra investic. A to je zatím stojí tedy eh, myšlenka eh, eh, Evropská komise, ale že nižší vlastně podíl komise také zvyšuje podíl odpovědnosti a zainteresovanosti druhé strany. Já mm, Myslím, že eh, komise nemá eh, tu tež pozitivní zkušenost, pokud jde o pravidlo N plus 3, eh, zejména pokud jde o programy v období 2014-2020 a to byl hlavní faktor, který přispěl k prodlevám v implementaci a to vede také k jedné z hlavním výzvám při stanovování vlastně mm, sazeb záloh protože mm, ta míra vlastně úvěrů, eh, které eh, jsou potřebné pro stávající programy, je tak vysoká, že to omezilo disponibilitu eh, financování na zálohy nebo financování záloh na to další období. Takže když už hledíte dopředu na období, tak zjišťujeme, že vlastně ty prodlevy v současném období budou mít dopad i na financování v příštím období období a tomu chceme zabránit a proto se chceme vrátit k pravidlu N plus 2. Ještě další poznámka dovoliteli, pokud jde o odkaz, který komise zahrnula do plánovaných investic a požadavku pokrýt také provozní a vlastně eh, udržovací náklady infrastruktury. Tak tady vlastně myšlenkou v pozadí je to, že je to součástí strategického plánu, který byl vytvořen na začátku období. Členský stát by měl prokázat, že Eh, zaplánoval potřebné eh, provozní a udržbářské náklady na dopravní infrastrukturu, kterou eh, vlastně vybudují během programovacího období. To znamená, nejde o to vytvářet další zátěž nebo způsobovat nějaké spoždění, ale jde o to zajistit, aby se členské státy zaměřily na celkové investice nejenom na tu konstrukci, ale také na provozování a vlastně na tu údržbu což musí být eh, financováno z národního rozpočtu, nikoli z rozpočtu EU. To znamená, jde o ten komplexní pohled na věc. Děkuji. Děkuji a nyní vracím slovo panu Slotovskému, našemu zpravodaji. Madame la présidente, šanovní państwo. Předsedkyně, dámy a pánové, vidím, že ta eh, debata eh, se rýsuje jako velice zajímavá o tomto návrhu. Několik obecných postřehů. Všichni chceme, aby ty prostředky se vydávaly eh, racionálněji, lépe, efektivněji. To je náš společný cíl. To eh, nikdo nerozporuje. Portugalský kolega ale eh, řekl například, že pokud máme tady některé země, kde se jako nevládne řádně a tak eh, se to eh, eh, reflektuje i v jejich hospodářském životě, i v naplňování těchto projektů. No tak co to znamená tady ta vláda práva, pane předsedo, pane kolego, ta definice se musela, by se musela vytvořit speciálně kvůli téhle zprávě. A za druhé je třeba říci, že jsou země anebo investice spolufinancované z fondů, o kterých hovoříme, u kterých se vůbec nepochybovalo o e, vládě zákona a přesto ty investice byly úplně postavené na hlavu. Pokud e, od mezinárodního letiště e, nebo 20 km mezinárodního letiště se, děl, se, se buduje další letiště, tak je jedno, jestli v té zemi vládne zákon nebo ne, ale je to postavené na hlavu a jde o to, aby takovýchhle blbostí jsme se vyvarovali. Já hovořím o téhle blbosti, eh, která se dělá eh, v, eh, u nás v Polsku. Nedaleko Gdaňska se staví o 20-30 km dál v Gdyni další letiště. Čili uh, rozhodně, a, ta, a tam nebyly žádné uh, vý, uh, tam určitě nebyly žádné výhrady, pokud jde o, o vládu uh, zákona, ale uh, Eh, pokud je o zdravý rozum, tak docela, docela jistě. Takže eh, na to je třeba eh, klást důraz, aby se ty prostředky vydávaly tak, aby se dosáhlo soudržnosti, ale zároveň, aby se to nevyhazovalo z okna. A je jedno, o kterých zemích hovoříme, mm, jestli jsou tam výhrady k vládě zákona nebo ne. Eh, dařilo se to v minulém eh, eh, období, v tom předchozím období a doufáme, že to nebude tak v tom budoucím období. Takže těším se na debatu a na vaše pozměňovací návrhy možná, že vytvoříme něco dobrého a efektivního. Děkuji. Merci Děkuji, pane Zlatovsky. Připomínám, že lhůt Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je čtvrtek 27. září ve 12 hodin. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Tak tou lhůtou je 5. říjen ve 12 hodin. A hlasování proběhne 15. listopadu, ale ještě dám slovo panu Asísovi. Chtěl jste se ještě jednou vyjádřit?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 a je to také zakotveno v evropských smlouvách, takže o tom klidně můžeme debatovat, i když e, to právě není asi ta e, správná skupina nebo grémium. A vím také přesně, e, kde zásady právního státu momentálně nejsou zcela dodržovány, totiž v některých členských státech. A chtěl bych také poukázat na to, že existují i e, autokratické státy bez ekonomických problémů a demokratické státy s ekonomickými problémy. To ale e, je zcela nezávislé na, seb- na sobě. A e, současně říkám, že státy, které nedodržují zásady právního státu, musí být podrobeny určitým sankcím. Neříkám, že eh, autokracie nebo nedodržování eh, právního státu a jeho zásad ehm, ehm, generuje ekonomické problémy. To eh, některak netvrdím, ale jde tady o dodržování určitých pravidel zásad a k tomu máme i kontrolní mechanism. Pouze pro objasnění toho aspektu. Děkuji. Děkuji, pane Asisi. Pane Zlatovsky, dám vám slovo na jednu minutu, ale nejsme tady kvůli diskusi o právním státu. Máte slovo. No víc zvláštní. No tak je to takové mm, zvláštní. Jsem a, a, rád, že toho a, víte hodně od vládě zákona, já také. Ale eh, pokud máte eh, názor, že eh, jsou tady nějaké země, kde nefunguje vláda zákona, tak si to vyměňme. A, a, tak se povídejme o tom, a, v čem spočívá vláda zákona. Tak já okamžitě uzavírám diskusy. Pokud chcete diskutovat o právním státu, zajděte si na kávu. Zajděte si to projednat mezi sebou, protože to není předmětem této zprávy. Eh, takže připomínám, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 5. října v poledne a hlasovat se bude 15. listopadu a pokračujeme dalším úžasným tématem. To je prováděcí zpráva k nařízení 1 lomeno 2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ní. A naším zpravodajem Eh, ke stanovisku pro výbor Agri je pan Keith Taylor. Máte slovo. Uh, well, thanks, Chair. And um, I very much welcome this opportunity as rapporteur for the TRAN Committee on this implementation. No, paní předsedkyně, eh, děkuji eh, za tuto příležitost. Jedná se o sdílenou odpovědnost mezi výbory pro zemědělství, dopravu a životní prostředí a každý kdy tento výbor eh, se vyjadřuje k eh, příslušnému relevantnímu aspektu v této věci. Vzhledem k tomu, eh, že nebo je třeba revidovat implementaci nařízení 1205. Máme tady rozsudek Evropského soudního dvora, který potvrdil, že Evropská dopravní pravidla platí uvnitř i mimo dokud eh, zvíře nedosáhne eh, konečného, eh, konečné destinace. Zatím toto nařízení funguje, je nedostatečně vymáháno a nedostatečně jsou specifikována vozidla. Mm, nestačí to, prostě nedodržuje se to a, a zvířata trpí špatnými podmínkami během cest. Například ty eh, pauzy eh, pro zvířata se nedodržují. Kolegové eh, už tedy si mohli přečíst mm, návrh mé zprávy, který, která zakazuje veškerou přepravu zvířat nad 8 hodin. A pokud je o porážku, tak z porážky tak na tak 4 hodiny. Také eh, se zde prioritizuje eh, doprava eh, jatečních těl před živými zvířaty a také se zde zvyšuje kontrola nad tedy silničními přepravami proti námořní přepravě. Tam jde o to, že v mnoha případech není možné prostě to nařízení implementovat, to nařízení o dopravě. A to, hm, myslím, eh, eh, stojí eh, za pozornost. A já jsem opravdu rád nebo budu rád, když dostanu pozměňovací návrhy a bedlivě je přeskoumám. Zásadně od nás Eh, je dostávám ve třech oblastech. Eh, za prvé eh, hustota ustájení zvířat během dopravy. Způsob, jak podpořit vznik drobných regionálních jatek a také mobilních jatek, což by mohlo určitým způsobem usnadnit to zpracování potravin. A poslední věc, by, eh, eh, je to taková výzva k eh, revizi celních tarifů, protože za živá zvířata se platí 10% clo, zatímco za jateční těla 40%, tak pokud to tak je, tak si myslím, že to tak nemá být, protože to podporuje dopravu živých zvířat. A to uh, asi nebylo uh, cílem uh, jednotného trhu. Uh, určitě uh, těm zvířatům to nějak neprospěje. Uh, akorát vidíme, uh, jak se zásadně uh, porušují podmínky blahobytu uh, zvířat v současném uh, průmyslu. Takže opravdu se těším na uh, vaše názory. A, a vracím vám slovo k tomuto. Děkuji, pane Taylore. Pan Van de Kamp. Paní předsedkyně, já vám mnohokrát děkuji. I v této věci zastupuji kolegyni Claudy Montelo de Aguilar. Ona ještě pořád eh, je na mateřské dovolené. Stejně jako před, jako dříve. Říkal jsem to v půl eh, čtvrté a teď to říkám znovu tedy. Hmm, pořád to platí totiž. Já eh, sdílím eh, zásadní pří, základní přístup Kita Taylor, že blahobyt zvířat, a zejména pokud jde o blahobyt zvířat při dopravě i na porážku, musí být určitě předmětem evropské legislativy. Ale rozdíl mezi eh, zelenými a EPP eh, nelze eh, vysvětlit lépe než tím, o čem tady hovoříme dnes. Pokud je tady problém, tak zelení chtějí přepsat nařízení a ve svých očích ho tak vylepšit. My si ovšem myslíme, že to nařízení z roku 2005 stále má svoji hodnotu Eh, velmi podrobně popisuje, co se musí stát, ale eh, nenaplňuje se. Členské státy prostě eh, podle něj se neřídí. Nejdůležitějším příspěvkem Claudie Montero v této debatě tedy bude to, jak to nařízení z roku 2005 lépe implementovat a jak Evropská komise by mohla tu svoji zkušební roli lépe naplňovat a to nám může možná teď eh, eh, říce, říci. Protože Claudia Montero eh, tady má také určité pochybnosti. Potom je tady také otázka na Kita Taylor a na komisi. Úřad pro potravinovou bezpečnost v Evropské unii nedávno podal zprávu o tom, že je tady nebezpečí eh, eh, propuknutí nákaz během eh, přepravy, které není zas tak velké, jak se myslelo. A proto ta nezbytnost zkracování doby přepravy není tedy vědecky podložená. Jinými slovy, my si myslíme, že bude eh, lepší eh, eh, lépe implementovat nařízení z roku 2005. To, co chce teď Taylor, znamená nová pravidla a pokud uplatníte je na stará pravidla a ta stará pravidla se neuplatňují, tak se akorát staví hrad z písku. Děkuji vám. Děkuji. Paní Demonte. Děkuji. Nejprve chci poděkovat zpravodaji k tomuto návrhu. Já jsem aktivním, bo vím, že je aktivní člen mezi skupiny pro blaho zvířat, takže mě to nepřekvapuje. Já také jsem e, členkou a také mě šokovala neefektivnost e, tohoto nařízení. Blaho zvířat by mělo mít přednost před komerčními účely. A bohužel dochází k častému porušování tohoto textu a ty normy nejsou řádně prováděny. Především chybí efektivní kontrola, kvůli tomu je situace ještě horší. Většina členských států ratifikovala Evropskou úmluvu o ochraně zvířat, ale ty členské státy nezajišťují dodržování této úmluvy. Je třeba zavést jednotný postup pro provádění kontrol. Já jsem rozhodně proto, aby se eh, zřídil vyšetřovací výbor v parlamentu k tomuto tématu. Myslím si, že toto téma není podružné v naší společnosti, která se chce považovat za civilizovanou. Myslím si, že eh, jsme už během let eh, často hovořili o ochraně zvířat. Tady se jedná o přepravu živých zvířat, ale eh, Bohužel komise se tomu dostatečně nevěnuje a já doufám, že alespoň u té přepravy zvířat dojde k cestě, která bude opačná, než jak jsme zatím zvyklí. Děkuji. Nyní pan Zlotovský má slovo. Merci bien. Eh, v jménu... Děkuji. Eh, jménem eh, Richarda Legutka bych chtěl poděkovat srdečně zpravodaj za velice aktuální a trefné myšlenky k naplňování nařízení z roku 2005 o ochraně zvířat během dopravy. My plně souhlasíme, že do dosavadní kroky v naplňování tohoto nařízení jsou nedostatečné a stále se zachovávají e, značné problémy s blahobytem zvířat během dopravy, zejména kvůli e, příliš málo e, přísnému dodržování předpisů ve členských státech a nebo v jejich nedostatečné implementaci. Pozemní doprava budí jasnou kontroverzi. Eh, zejména pokud se eh, jedná eh, o chovaná zvířata, tak se, je to něco nezbytného a, nezbytn, a ta zvířata trpí a ta zvířata musí být chráněna před krutostí a zbytečným utrpením. 80% všech transportů zvířat se týká jatečných zvířat. Ve veškerém Eh, periodě jejich života. Je to poměrně eh, krátká doba, ale eh, může to mít zásadní dopad ekonomický. Tohle negativně ovlivňuje blahobyt zvířat, ta doprava. Musíme pamatovat, že doprava hotových produktů je lepší ekonomičtější než transport eh, zvířat na eh, porážku. Eh, proto by porážka zvířat měla probíhat spolu s bezpracováním masa co nejblíže místu jejich chovu. Naše politická frakce chce omezit dobu dopravy zvířat na jatka na 8 hodin, včetně nákladky. klátky a také ehm, nařídit povinné inspekce těchto eh, zvířat eh, po konci eh, té dopravy i nejlépe do, naplánovaná doprava vyvolává stres u zvířat a jeho minimalizace závisí na odbornosti a znalostech dopravce. Už jenom opuštění z místa života, života způsobuje stres a potom nakládka a vykládka zvířat je dalším eh, stresorem. Proto musíme eh, legislativu unijní eh, uspůsobit co nejlépe tak, aby chránila co nejvíce blahobytu zvířat během dopravy. Děkuji. Merci, Děkuji, paní Meissner. Já, děkuji a děkuji také um, ehm, Kitu Taylorovi za jeho stanovisko, respektive eh, návrh eh, a společnou odpovědnost. My jsme o tom hovořili i v uplynulém legislativním období a je to tak, jak řekl kolega Zlatovský, nejlepší by bylo pro zvířata, když jsou eh, utrácena, aby byla tedy utrácena co nejblíže k místu, kde byla chována. Ale to v rámci jednotného trhu nevždy jde. A to nesouvisí pouze s jednotným trhem. E, já to znám, protože pocházím z venkova, když e, e, tedy jsou tam malé statky, tak existují potom sběrné transporty. To pak trvá hodiny, než se ten transport dostane k jatkám. Je dobře, že jsme se opět chopili tohoto tématu, musíme to znovu přehodnotit. My jíme maso a zvířata jsou porážena a měla by být samozřejmě samozřejmě poražena a tyto eh, transporty, tato přeprava eh, je nutná, i když, když to vidíme na silnicích, tak eh, nás to nutně nerozveselí. Já mám také mm, ještě připravený jeden pozněvací návrh, ale myslím, že je dobře, že Kit Taylor uvažuje ještě i o tom, jak tu věc ohlídat i z hlediska, z úhlu pohledu výboru pro ochranu životního prostředí. Děkuji. Děkuji, já jsem se také přihlásila do diskuse, abych řekla našemu výboru, že od roku 2012 probíhá řada šetření, která provádějí um, ehm, Združení na obranu zvířat a po každé je ten verdikt zcela jasný. Vytváříme příšerné podmínky pro přepravu e, zvířat kdy se nedodržuje délka přepravy, úplně se porušují evropské předpisy. Bylo provedeno šetření, pětileté šetření na hranicích s Tureckem. Výsledky byly zveřejněny v roce 2016 a ty výsledky jsou opravdu děsivé. 89 kamionů, které přepravují francouzská zvířata, porušovalo eh, evropské předpisy. V roce 2017 další šetření, která ukázala, že kamiony naložené ovcemi nebo krávami eh, s nízkým stropem, že zvířata se jich dotýkala a zvířata nemohla ani zvednout hlavu. Eh, byly nalezeny kamiony, kde systémy napájení a ventilace nefungovaly a teplota v nich přesahovala 35 i 40 stupňů. Pokud jde o námořní přepravu, eh, eh, lodě s dobytkem eh, se používají ve velice nebezpečném stavu, není tam žádné omezení délky přepravy, odpočinku, není tam přítomen veterinář nebo osoba zodpovědná za ochranu zvířat. Závěry všech těchto šetření jen podporují smutný výsledek auditní zprávy komise. To bylo zveřejněno 4. dubna letošního roku. A neplní se předpisy, jsou velké nedostatky v ochraně zvířat při eh, přepravě eh, i při vývozu mimo EU. Poukazujete na to ve své zprávě a je to opravdu skandální. Říkám to tedy v tomto výboru a je třeba skoncovat s těmito postupy, které jsou velice kruté a zvířata jimi trpí. Zvířata už nesmějí takto trpět to, co kvůli nám podstupují. Musíme s tím skončit, musíme skončit se zbytečným utrpením jenom proto, že nejsme schopni se zhostit své zodpovědnosti. Je třeba eh, opravdu už zlepšit eh, životní podmínky zvířat a musíme si sami sobě klást otázku, jak je možné, že jsme dospěli do takovéhoto katastrofálního stavu. Souhlasím s vámi, paní Demonte. Situace v dopravě by si zasloužila zřízení vyšetřovacího výboru v parlamentu. Teď máme tuto zprávu a budeme se snažit, aby ta zpráva byla ambiciozní a aby opravdu lidi ovlivnila. Nyní dávám slovo zástupci komise. Pardon. Thank you very, very much. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji panu Taylorovi. Komise souhlasí, že zvířata by neměla trpět během přepravy, nicméně nezdílí názor, že přeprava v Evropě je, Evropě je katastrofou. Data, která máme, to nepodporují. Je faktem, že jsou zde i špatné případy a když se podíváme na celkové údaje, dochází k milionům eh, pohybů zvířat a většina dodržuje nařízení. Takže domníváme se, že je důležitější dodržovat nařízení, které máme, protože stále ještě je co zlepšovat. Pokud jde o Eh, práci komise v tomto ohledu, tak eh, komise v této eh, chvíli pracuje jak v oblasti silniční přepravy, tak v jiném ohledu máme špičkové týmy také v přístavech členských států a připravujeme dvě zprávy, jednak o námořní přepravě a o silniční přepravě. Zanedlouho budou zveřejněny tyto zprávy a parlament připravuje požádal také o vyšetřovací zprávu, eh, na kterou se také těšíme. Eh, není totiž správné eh, poukazovat pouze na ty nejhorší případy dopady a vlastně vidět je mimo kontext. Je pravdou, že je co zlepšovat, ale eh, během deseti let, co je nařízení eh, v platnosti, došlo k obrovským eh, zlepšením v přepravě zvířat a na základě těch nových předpisů, které máme, nemusí zvířata zbytečně trpět, jsou-li ta pravidla, ta ustanovení dodržována. Děkuji. Děkuji a na závěr této diskuse pan Taylor. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, nevím, eh, jestli jste se zúčastnili i konference o přepravě zvířat. Bylo tam řečeno, že 97% přeprav eh, zvířat v EU ehm, splňují to nařízení. To jste říkala, to jsem slyšel, nebo to se tam říkalo a to také zaznamenalo publikum, ale není tomu tak. Faktem je, že jak předsedkyně naznačila, více než 3 miliony zvířat bylo vyvezeno z EU do neevropských zemí každý eh, rok a tyto eh, cesty trvá eh, mnoho hodin a eh, prožívají tam ta zvířata skutečně kruté eh, zacházení a to je nepřijatelné. A tady musíme najít cestu, jak tomu čelit. Jestliže nám pan Van den Kamp říká, že nařízení jsou dobrá, pouze že nejsou implementována, no tak my vidíme účinnost standardů, která, které máme, protože eh, dnes bychom pak eh, zde nelitovali toho, že eh, zvířata jsou zneužívána, že se s, ním, s nimi špatně zachází a to litujeme zprava zleva i uprostřed této místnosti. Takže my prostě potřebujeme lepší pravidla a lepší standardy a mm, mm, musíme postupovat podle této logiky. Těší mě mě, že tady eh, panuje široká míra podpory a souhlasu s tím, že zde máme problém a hm, těším se na spolupráci s kolegu i s kolegy i z ostatních výborů, například Envy a Agri, abychom konečně skoncovali s touto žalostnou situací. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. září ve 12 hodin. Pokud nemáte žádné eh, poznámky do bodu různé, tak se sejdeme na příští schůzi v pondělí 8. a úterý 9. října 2018. A s tím vám přeji hezký večer. Adieu. vous.